colleagues. I would like to start our meeting. Welcome, uh, good afternoon. Um, we have... Vážení kolegové, ráda bych zahájila naše zasedání. Čekají nás dvě důležitá slyšení. Nejprve pořad jednání. Pokud nejsou připomínky, budu jej považovat za schválený 19 jazyků. To je dnes tlumočnický režim, zítra jenom 16. A jako vždycky se naše zasedání vysílá po internetu. Zápis jednání z 24.5. jsou k dispozici online meeting. A pokud nebudou připomínky, budeme tento zápis považovat za schválený. Nejsou připomínky? Výborně, můžeme tedy zahájit naše slyšení a ráda bych přivítala pana Kristofa Gause, vedoucího laboratoře pro zkoušky a emise motorových vozidel Allgemeine Automobil Club a DAC a děkujeme vám mnohokrát za ochotu e, přijmout naše pozvání. Adak představuje největší automotoklub, sídlí v Mnichově a zastupuje řidiče a radí svým členům ve všech oblastech automobilové dopravy. Také má vlastní emisní laboratoř, kde testuje eh, emise a efektivitu využití paliva. Kolegové, máme celkově hodinu 40 minut ve dvou kolech, ale nejprve dám slovo panu Gausovi, aby v deseti minutách tematiku představil. Já, mein Name ist Christoph Gauss. Děkuji. Já se jmenuji Christoph Gauss, budu radši hovořit německy, protože budu muset vysvětlovat některé otázky určitě detailněji. Nejprve bych chtěl stručně představit eh, ADAC, jak už jste slyšeli, je to druhý největší automobilový klub na světě. Máme v Německu 19 milionů členů. Cílem naší práce Eh, je mimo jiné co nejlépe své členy informovat o technických otázkách, eh, také u koupě auta. Eh, testujeme 150 vozidel ročně a k těmto testům patří také testy emisí. Kromě toho mnoho dalších kritérií, která se testují. V Německu eh, poblíž Mnichova, jak vidíte na obrázku, máme technické centrum, to je technické centrum ADAC, a tam eh, pracuje zhruba 200 zaměstnanců. Provádíme tam eh, zátěžové testy, testy automobilů, laboratorní testy emisí, máme také další technická oddělení, například Například eh, se tam eh, se tam eh, žlutí, žlutí andělé, jsou, jsou tam školení, testují se tam jejich vozidla a k tomu se pojí spousta dalšího technického know-how, které při testech uplatňujeme. Eh, na technice eh, je asi 60 kolegů, kteří provádějí testy a kteří také eh, poskytují rady členům. To se provozuje v celém Německu. Testujeme ale také na mezinárodní úrovni s naší partnery. Tady vidíte spoustu různých značek, malých, ale ty čtyři pod logem ADE, ADAC vidíte také International Consumer Research and Testing. To jsou spotřebitelské organizace, které přebírají naše testy. A e, kromě toho také navazujeme spolupráci a e, provádíme vědecké projekty spolu s, se státními orgány, e, s Evropskou unii nebo s Německou spolkovou zprávou náš původ. Proč tady vlastně jsme a proč eh, momentálně se hovoří o dýzlových motorech? Začalo to eh, ve Spojených státech a je to všechno dostatečně známo. Nicméně eh, já bych chtěl k tomu ještě ukázat dva zajímavé obrázky. Nejprve eh, se prováděly eh, emisní testy přes eh, ICCT, nicméně potom v laboratoři Amerického institutu v Kalifornii, v, Kalifornii se prováděly laboratorní testy a tam bylo zjištěno, Tady vidíte uprostřed eh, výsledky eh, Amerika, amerického cyklu FTP 75. Eh, Hraniční hodnota tohoto testu v Americe, to je ta vodorovná zelená čára. Ale když se podíváte napravo pod tou modrou šipkou, tak eh, v novém evropském eh, cyklu byly, byla testována dvě vozidla pro srovnání a tady eh, dopadla mnohem hůř než v americkém te- testu. Přitom americký test je náročnější, takže proto je to překvapení. Zdá se, že tento test byl nějakým způsobem optimalizován. Potom e, přišla univerzita e, ve Virginii, nebo v západní Virginii, která provedla e, testy RDE, tedy v reálném řízení, ne se stejným vozidlem, ale se srovnatelným vozidlem a zjišťovala, co se stane při reálné jízdě na silnici s emisemi. Ta jízda proběhla v San Francisku, o testech RDE už jste určitě slyšeli. A ukázalo se tady úplně vpravo, vidíte vozidla A, B a C, tak tady eh, vidíme eh, ty hodnoty e FTP, to je pod tou zelenou čárou. To znamená, že ty zhruba naplňují eh, tu hraniční hodnotu. A nalevo od toho jsou ty reálné emise, které jsou opravdu několikanásobně vyšší, až čtyřicetinásobně. násobně což už je dostatečný důvod eh, k tomu, aby se tím tématem začal někdo zabývat. Eh, pro nás v ADAC to nebylo velké překvapení. Eh, my už od roku 1997 provozujeme vlastní emisní laboratoř v Landsberg am Lech a můžeme tam také provozovat takzvané off-cycle testy, to jsou testy, které nejsou přímo schvalovací testy. Vždycky v ADAC bylo naším úmyslem informovat naše členy o reálných hodnotách. Šlo tady tedy v první e, linii o e, informace pro e, uživatele, které zajímalo, kolik benzínu jejich dýzlové motory spotřebovávají. Kromě toho jsme měřili samozřejmě také sírné emise a vyvinuli jsme ekotest, ve kterém se hodnotí emise eh, CO2 a dalších a, a škodlivých látek. Eh, to hodnocení provádíme zcela jednoduše, podobně jako u Euro NCAP, eh, ale výsledky se detailně nezveřejňují, pouze obecně v obecných hodnotách, aby tomu spotřebitelé rozuměli a aby měli informace. Tady zase jsou špatná a dobrá vozidla. A teď jsme provedli zvláštní hodnocení, Eh, ten ekotest eh, se stává z tří eh, jízdních cyklů. Provedeme nejprve schvalovací test, u kterého je ehm, máme malou odchylku, kdy započítáváme GeoShift Indicator. Tady uplatňujeme princip in dubio pro reo, Nicméně tedy potom provedeme dva e, off-cycle testy. Ten jeden byl zaveden e, VTC v roce 2012, to je ta modrá čára, ta červená čára je schvalovací test NEDC. V roce 2012 nebylo dokon, nebyl dokončen vývoj VTLC, e, proto my jsme tehdy používali verzi 2.0, abychom měli brzy zkušenosti i s, s harmonizovaným cyklem. Je to ale start za teplého motoru, takže není to e, přesně ta testová metodologie, která je nyní schválená. Tenkrát to nebylo tak daleko. Měli jsme ale už informace a k tomu máme v Německu ještě dálniční cyklus při 130 km v hodině a vlastně už z VLTP a e, VLT, e, VLTC a MEDC to vlastně stačí, takže ten dálniční test tady nemáme zohledněný. Potom před dvěma roky, e, v roce 2014, jsme provedli první testy RDE ve spolupráci s TUV Nord a se Zemským úřadem životního prostředí v Bádensku-Württembersku. To byla veřejně financovaná studie, Dostali jsme k dispozici tři vozidla eh, na eh, dlouhodobé testy. Eh, byly vybaveny emisní technologií Euro 6. Tady vidíte ten Volkswagen na obrázku a potom ještě dva další. A toto je výsledek zhruba 40 vozidel Euro 6 diesel kde vidíme ten odchylný faktor. Dnes je požadováno 2,1. Tady vidíme tu modrou čáru na hodnotě 1,0. To znamená, že zcela nalevo když použijeme, kdy, když, když se podíváme na VLTC, tak tady je to o určitý faktor horší, o ten odchylný faktor. Úplně nalevo jsou vozidla, která mají nejvyšší emisi a tím pádem nejvyšší eh, faktor CF který se vztahuje na VLTC a na NEFC a ne na celkové e, testy RDE. Už tady se ale dá rozpoznat, e, že už u těch ekotestů některá auta se chovala velice nápadně. E, některá vozidla v ekotestu i ve VLTC dopadlo dobře, což ale neznamená, že, byla, že si vedla dobře neustále. Tři vozidla Volkswagen CC, BMW a ještě další jedno jsme měřili eh, v rámci eh, RDE a zaznamenali jsme značné zvýšení. To se dalo očekávat, nicméně eh, ukázalo se také, že testovací podmínky nejsou vždy zcela reálné, ale je nutné každopádně se tím zabývat. Tady vidíme tedy širokou škálu vozidel, které jsou, eh, se splňují normu eh, Euro 6. Máme tu i eh, Euro 5 od roku 2012 a vidíme tady tedy ten poměr mezi nimi. My jsme to vždycky zveřejňovali v jednotlivých případech. Tady vidíme přiřazení vozidel k jejich emisním faktorům. K tomu existuje příručka emisních faktorů u kterých eh, Volkswagen CC, to jsou ty modré, eh, tmavě modré tečky, potom ty žluté tečky jsou eh, Prahy pro Euro 5 a Euro 6. Na ose X jsou rychlostní úseky od 0 do 100 km v hodině a na ose Y jsou emise NOx. Tady vidíme, že už se to blíží eh, Euro 6. Jsou to ale úseky u nízkých rychlostí i u vysokých rychlostí, kde jsou emise eh, přece jen o pořádný kus vyšší, než je hranice pro eh, Euro 6. Podobně se chová i BMW, i Mazda a celkem to jsou, to jsou tři různé technologie SCR, LNT nebo EGR u Mazdy a všechno to má ještě potenciál se zlepšovat. E, nicméně e, v, zatím jejich hodnoty jsou e, poněkud vyšší. Technologie jsou rozdílné, o tom jsme diskutovali už na různých slyšeních. Já do nich ale nechci zabíhat a těším se na vaše otázky. Uh, Děkuji vám za váš úvod. A jako vždycky eh, bych chtěla začít našima, našimi dvěma zpravodají. Pan Zalba, prosím. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane Gausi. Eh, děkuji vám za vaše vysvětlení ve vašem úvodu. Slyšíte mě dobře? Nejprve bych se chtěl zeptat na metodologii na metodologii testu. Já se omlouvám, nejsem technický expert, takže mi to nebylo příliš jasné. E, ten test, který provádíte, to je výlučně laboratorní test, anebo využíváte také přenositelná testovací zařízení? Zatím jsou to jenom e, laboratorní testy. My máme tu zkušenost, že jakmile eh, provedeme off-cycle test, tak emise eh, vzrostou eh, což nám stačilo, ale v poslední době se to opravdu změnilo. Už zhruba před dvěma lety jsme uvažovali o systému PEMSME, a objednali jsme to ještě před dýzlovou krizí. Nějakou dobu to trvalo, teď všechny organizace tyto přístroje kupují. My ale máme v Landsbergu u nás k dispozici jeden přístroj a v letošním roce začneme s mobilními měřicími přístroji. Děkuji vám, pane Gausi. Vy jste říkal, že před dvěma lety jste pocitili potřebu využívat ty mobilní měřící systémy. Proč tomu tak bylo? Bylo to proto, že jste měli určitá podezření, že e, výrobci si hledají cestu, jak obejít emisní testy, nebo to bylo z jiných důvodů, které nemají nic společného s žádným podezřením? My jsme neměli žádné podezření na manipulaci, eh, protože to se s našimi testy eh, nedalo vysledovat. Nicméně viděli jsme, že reálné emise vypadají jinak, eh, než když se měří v laboratorních podmínkách. Což nemusí být nutně manipulací, může to také být vlastně poddimenzováním, že je to dosud slabé. Je dobře známé, že NEDC a e, ne- nedostačuje, což ale nemusí nutně znamenat manipulaci. Přesto jsme měli e, určité starosti, že e, ty plynoucí z toho, že ne všechno jsme schopni v laboratoři změřit. Eh, muchas gracias, señor Raus. Usted sabe que la Unión Europea eh, hará... Děkuji. Jak víte, eh, Evropská unie chce zavést povinné testy eh, při reálné jízdě. A pokud to správně chápu, vy s tím souhlasíte. Za prvé, eh, byl byste tak hodný a zhodnotil nový návrh komise na povinné testy? A za druhé, změní to nějak vaši práci? Dobře, tak eh, nejprve eh, naprosto podporujeme novou směrnici, která povinně předepisuje RDE a už eh, jsme to požadovali dříve, kdy jsme ještě sami neměli RDE a Viděli jsme, že to bude nutné na jedné straně proto, abychom měli přehled o realitě a na druhé straně, abychom znovu vybudovali nějakou důvěru. Naše naši práci to ovlivní právě uvažujeme nebo, nebo pracujeme eh, na, na dalším zpřísnění našich ekotestů, eh, protože chceme eh, být transparentnější a chceme také zpřesnit hodnoty NOx, zejména ty hraniční hodnoty, a také chceme zavést testy RDE. Meneer Gerbrandy. Yes, thank you very much, Madam Chair. And... Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji, pane Gausi, za vaši prezentaci a za vaše první odpovědi. Já jsem si prošel vaše písemné odpovědi a zaregistroval jsem, že jste poněkud kritický. Kritický vůči výrobcům automobilů. V odpovědi na otázku 9 uvádíte, že zavedení přísné normy Euro 6 nepochybně některá k eh, nemotivovalo výrobce, aby se řídili duchem zákona. Také uvádíte, že eh, všichni, kdo měli v rukou rozhodování, se již dávno byli vědomi těch ohromných rozdílů. Otázka zní takto. ADAC je velice vlivnou organizací v Německu a Eh, Němci jsou známí tím, že eh, dodržují legislativu. Můžete prosím popsat, eh, co se stalo, když jste diskutovali svá zjištění z vašich testů s německými úřady? We sometimes discussed uh, this. Budu mluvit německy. My jsme opakovaně tuto tematiku projednávali s úřady. I Pracovníkům na daných úřadech bylo toto téma známé. Bylo to i na úrovni ministerstva. a tehdy se objevilo přání a tlak eh, zavést alternativní testovací metodu do laboratoří, takže se již dříve hovořilo o RDE a eh, bylo to podpořeno také ze strany ministerstva. To mohu uvést a my jsme to považovali také za nezbytné. Dobrá, ale navzdory tomu postoji německého ministerstva to trvalo roky a roky. Možná byste mohli vysvětlit, proč to trvalo tak dlouho. A druhá otázka zní takto. Pustil jste se někdy do debaty o nějakých eh, eh, postupech pro porušení předpisů aplikovaných vůči výrobcům automobilů s cílem zlepšit eh, stávající systém, ale také vlastně e, vymáhat jeho dodržování. Na úrovni expertů e, jsme s pracovníky ministerstva vždycky e, dosáhli mm, schody. Proč se vlastně ze strany politiky tato věc mm, neposouvala dopředu rychleji, nemohu říct. Pokud jde o výrobce automobilů, tak samozřejmě na jedné straně tady spatřujeme jejich snahu o výrobu lepších automobilů, ovšem e, jsou k tomu tlačeni. A samozřejmě v oblasti emisí se příliš toho neodvedlo. Určitě těch aktivit bylo více v oblasti bezpečnosti. A my jsme také zjistili, že pokud například přísníme ekologický test, tak reakce bude poměrně rezervovaná, všechno to totiž stojí peníze. No a to tež platí i pro eh, legislativu. Eh, když se objevily mezní hodnoty pro CO2 pro eh, flotily, tak jsme zjistili, že už se něco děje. Děkuji za odpověď. Organizace jako vaše, která je velice vlivná. Myslím, má velice dobrý vztah při jednání se státními úředníky a máte také řadu neformálních kontaktů. Byli jste, si, byli jste někdy informováni na neformální úrovni, že některá opatření nejsou uh, schválena těmi lidmi, kdo jsou výše v té hierarchii, Měli jste někde takový pocit, že se toto děje? A druhá otázka se týká nárazových testů, crash testů. Pokud jste měli pocit, že nebyly prováděny správným způsobem, eh, byli byste eh, někdy byli svolili k tomu, aby se to provádělo po tak dlouhé období, stejně jako tomu bylo evidentně v případě emisních testů. Naším úkolem je především provádět testy za účelem poskytování eh, poradenství našim členům. Samozřejmě ehm, máme své zastoupení také v různých skupinách, ale naše aktivity mají určité hranice, protože naše zdroje, zdroje jsou eh, koncentrovány především na testy a na poradenství. Eh, proč eh, nebyla nějaká opatření schvalována na jiných politických úrovních, to nemohu říct, nebo na vyšších politických úrovních. Ovšem, My jsme vždycky měli kontakty eh, na spolkové úřady. Nyní dám slovo politickým skupinám. Pan Gezeke, děkuji pane předsedo, také děkuji pane Gausi za vaše eh, za vaše prezentaci. My jsme se na velice odborné úrovni bavili o, o, eh, o testech VLTC a NEDC. Samozřejmě měli bychom si ujasnit, eh, na jaké rovně se nyní bavíme. Je to problém komunikace, eh, jaké výsledky měření jsou zveřejňovány, k tomu musí být určitě známy jednotné eh, standardy. Samozřejmě není možné zaměňovat Apple s IBM. Takže dovolte, obecnou otázku. Jak hodnotíte ehm, budoucnost ehm, dieselového motoru z hlediska jeho schopnosti? Dieselové motory jsou nadále konkurenceschopné. Pokud ta opatření ehm, budou realizována, tak bude nadále konkurenceschopný. Má jednoznačné výhody, pokud jde o CO2 a tím také napomáhá dosahovat plnění cílů v oblasti životního prostředí. Samozřejmě uznáváme, že je dražší a bude dražší díky um, úpravě výfukových plynů, která jsou z technického hlediska velice nákladná. Budou se objevovat především ve větších um, nákladních vozidlech, ne v tom segmentu malých osobních vozidel. Většina vašich členů a většina vašich uh, řidičů Eh, vlastně si klade otázku, jestli vůbec bude schopné eh, ty dieselové motory kupovat, protože eh, pouze prémiové, prémiové produkty budou vybaveny tím, tou úpravou výfokových plynů. Nejde pouze o prémiové produkty, ale jde o velikosti motorů, které mají 1,6 až 2 litry Eh, obsah a zde se eh, diesel může nadále uplatňovat, ale malé vozy s objemem válců 1,2 například, tam se spíše prosadí benzínová technologie nebo jiné technologie. A vlastně právě v tomto segmentu eh, maloobjemových motorů budou mít jiné než dieselové pohony vždycky prioritu. Vy jste zmínil, že PEMS umožňuje spolehlivé měření emisí NOx. My jsme v dosavadních slyšeních slyšeli, že e, tato přenosná měření pro emise e, mají přesnost měření 24 až 30 Jak dle vás bude vypadat technický vývoj? Dokdy si myslíte, že bude možné e, jak se získat kontrolu nad tou přes, přesností? PEMS eh, jsou v provozu poměrně po, po krátké období. Nikdy to však nenahradí laboratorní testy, ty budou nadále nezbytné. My také vždycky říkáme, když používáme PEMS, tak potřebujeme uh, v, test VLTP, eh, který je v tomto případě referenčním testem. Takže poté uděláme takovou křížovou zkoušku aby se ta měření porovnala a tím pádem lze zvýšit přesnost. Je jasné, že dopady na životní prostředí samozřejmě jsou nejisté. Nyní je také jisté, že koreční faktor pro NOXy je povolen a tím pádem se ty výsledky trochu lepší, ale ne, ne abyste mě chápali špatně. Eh, v tomto kontextu jsou měření emisí NOx eh, dobře proveditelná. Naproti tomu hodnocení spotřeby paliva anebo emise CO2 pomocí PEMS nejsou možná. Nejsou totiž dostatečně přesná, tak aby bylo možné ověřit emise NOx. Poté ověřujeme zda je dodržen ten faktor CF 1,2 až 1,5 a poté si myslíme, že, ta, že <clears throat> to měření má dostatečnou přesnost. Děkuji. Paní Bonifová. Eh. Děkuji mnohokrát. Děkuji. ADAC jakožto organizace si také mimo jiné klade za cíl chránit spotřebitele, což tedy patří k hlavním úkolům této organizace. Víte, že NOXy představují 10 eh, eh, tisíc úmrtí, příčin 10 tisíc úmrtí ročně. Já jsem velice ráda, že jste nám nabídl odpovědi na otázky, které jsme položili a otázkách 1, 3 a 4 poukazujete na několik významných aspektů. Především potvrzujete, že není nutné dezaktivovat systém proti eh, eh, NOXům, že to tedy ten systém, ten motor nepoškodí, to je velice důležité. A Zároveň, pokud jsou právní předpisy eh, správně nastavené, tak eh, vzniknou vždycky problémy a rozdíly mezi testy v reálných podmínkách a testy, které probíhají v laboratorních podmínkách. V otázce jedna jste také zmínil, že jste nemohli eh, nalézt odpovídající software pro vozidla Volkswagen, to znamená, stále zdůrazňujete, že je vždycky potřeba nalézt správnou cestu k ověření výsledku. A když se podívám na otázku čtyři a vaši odpověď. Eh, doplňující otázku bych vám k tomu ráda položila. Ehm, software, který najdeme přímo uvnitř vozidla, eh, předpokládáme, že nějaké technologické tajemství musí být eh, v tomto smyslu odsunuto stranou, tak abychom zajistili skutečnou transparentnost v technickém fungování vozidla, abychom měli tuto transparentnost a je tedy případně možné zjistit dezaktivaci tohoto zařízení, případně podvody. Ano, dokážu si to představit. Ve směrnici tak existuje termín uh, Base Emission Strategy a Auxiliary Emission Strategy. A ta by měla být uh, zveřejněna také minimálně úřadům, která provádějí e, typová schválení. Musí určitě existovat možnost, jak včas e, poskytnout informace pro homologaci. Tím bude určitě mnohem snadnější e, zjišťovat, respektive dokazovat, zda ve vozidle je instalováno odpojovací zařízení. Experimentálními zkouškami se to zjistit nedá. Ten náklad eh, je příliš velký, může se to stát jednou, dvakrát, ale určitě to nelze provádět systematicky. To znamená, přesně jak říkáte, jak strategie pro měření emisí a software by měl být eh, homologačním orgánům zveřejněn. Děkuji vám za tuto odpověď a ještě bych se ráda zeptala. Podle řady svědků říkáte, že, existuje, že ten jeden systém pro hodnocení přítomnosti NOXu nestačí. Je potřeba mít dvě systémy. Jednak eh, je systém pro automobily, které se prodávají v USA a jiný systém pro ty, které se prodávají v Evropě. Jak zajistí, zajistíte jednotnost a spolupráci s výrobci automobilů v tomto ohledu? ADAC neprovádí nebo neposkytuje žádná doporučení, pokud je o design či funkci. My nechceme předpisovat, jak má vypadat technika a technologie. My máme uh, velice uh, přísně stanovené mezní limity pro uh, homologaci. Uh, proč se v Evropě používá EGR? a poté systém SCR. Proč se používají pouze tyto dva systémy? Je to nepochybně e, věc nákladů. Pokud by k tomu při, byl uh, přidán ještě čtyřcestní e, katalyzátor či filtr pevných částic, tak by tato kombinace určitě uh, přinesla lepší výsledky a se zvýšením eh, tlaku na metodu testu a mezní, mezní hodnoty eh, se ta technika nepochybně zlepší. Děkuji, pan Dalton. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní předsedkyně, a vám děkuji za vystoupení. Víme, že přístup k relevantním údajům je nezbytný, aby byly výsledky testu eh, rozumitelné a skutečně odpovědné v tomto smyslu. Důležité je také stanovit eh, výchozí čísla, eh, jak víme v případě testování vozidel Volkswagen. Zajímalo by mě, zda dané testování i stačí k tomu, aby byl garantován rigorózní proces testování? Da muss ich nochmal nachfragen, was meinen Sie mit Grund... No, já bych se chtěl ještě zeptat, co myslíte základními daty. E, myslíte tím například e, náběhové křivky? Uh, Mluvám se za nedostatek technických znalostí. Tyto, e, na, tato čísla, jako máme náběhové křivky například, jsou podstatné, ale e, pro mě jsou důležité testy svědků, kdy se nemůžete na testu podílet, pouze můžete sledovat, jak lidé, kteří testy provádějí, postupují, zda postupují podle pravidel. Unsere Position... Eh, ano, eh, to jsme vyjadřili už v našem stanovisku k VLTP a k dýzlovým motorům eh, opravdu musíme se dívat na náběhová data Eh, a eh, to jsou testy, které nemůžeme provádět sami. Eh, my jsme tady odkázáni na data od homologačních orgánů které provádí testy sami, anebo je provádí výrobce při witness testu. My bychom byli rádi, kdyby se před nejmenším zveřejňovalo e, to, e, to co se píše o, o emisích oxidu dusíků v dokumentu COC a e, právě tak další kritéria v závislosti na váze vozidla, abychom tomu nemuseli pouze věřit, ale abychom to mohli jaksi oficiálně převzít, ta data. Okay, fair enough. And, and if we're... Děkuji mnohokrát, výborně. Uh, a když hovoříme o prokázané transparentnosti, obecně o tom tady byla také zmínka, máme také nástroj, který ověřuje, zda výsledky testu odpovídají také výsledkům v běžném provozu. Eh, předpokládáte, že zveřejnění informací o teplotách a o výfukových plynech a jejich složení pomohou také v nastavení přísnějšího procesu schvalování a také podle nařízení Euro 56 Eh, by bylo možné lépe harmonizovat eh, systémy a podmínky, kde se systémy EGR nasazují v praxi a zda existují ale třeba technické překážky tomuto procesu. Also in jedem Fall sollten die Emissionsstrategien. V každém případě eh, by k emisním strategiím měla eh, také eh, být oznámena strategie zpětného jímání emisí. My podporujeme požadavek zveřejňovat emisní strategie pro typové schvalování. A pokud, eh, jsou, pokud k tomu mají být stanoveny konkrétní eh, speciální podmínky, tak já eh, nemůžu, nemůžu to přesně říci, ale rozhodující je, zda se testy RDE provádějí při různých teplotách, protože RDE potřebuje určitou teplotní škálu a tím pádem eh, musí eh, emise být nějakým způsobem snižovány. Musí tedy fungovat EGR eh, e nebo LSC nebo podobné systémy při všech podmínkách. To by podle mého názoru dostačovalo. Uh, Děkuji mnohokrát. Jenom stručně k transparentnosti. Vím, že mi moc času nezbývá. Ehm, a ve své zprávě také zmiňujete, že tady je potřeba mít také informace o efektivnosti a účinnosti paliva, tak jak to stanoví spolková agentura KBA. Chci se zeptat, zda vám tato agentura KBA nabídla nezbytná data pro všechna tato ověření a jakým způsobem k tomu přistupovala automobilka Volkswagen. die wir, wir fragen normalerweise. My se obvykle nedotazujeme KBA, nicméně dostáváme údaje z, ze spolkového úřadu pro vozidla. Všechno to trvá dlouho a ty údaje získáváme obvykle od výrobců. Ovšem, jak už jsem řekl, otázka, zda zpětná úprava výfukových plynů funguje nebo ne, můžeme posoudit pouze podle výsledků, které měříme na svých eh, testech, eh, cyklech vozidla. Takže eh, homologační test NEDC většinou ukáže všechno v pořádku, poté jsou další testovací cykly, kde už spatříme rozdíly a poté jsou také vozidla například od Volkswagenu, které jsou více či méně dobrá, ve více či méně dobrém technickém stavu z tohoto pohledu. Děkuji, paní Víring.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 vy se věnujete testování automobilů již od roku 2003. Co vnímáte jako nejvýraznější zdokonalení v testovacích metodách? Domníváte se, že zavedení standardu Euro 5 Euro 6 výrazně testování zlepšilo a pokud tomu tak není, proč? A kdy jste poprvé zaznamenal rozdíly mezi měřením emisí na základě protokolu NEDC a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 nach den jeweiligen Schadstoffklassen die Fahrt... Dá se vidět u jednotlivých tříd škodlivin, že eh, Euro 4, Euro 5 a eh, Euro 6, eh, tady jsou ty emise vždycky, nebo stále lepší, klesají i emise částic a je vidět, že NOx tolik nekleslo, je vidět, je to vidět i na silnicích, že eh, NOx neklesly stejnou měrou jako emise síry. Je tedy potřeba se přesně podívat na to, co se děje při emisích off-cycle. Máme eh, odchylky u schvalovacích testů a dalších testů od začátku. Od začátku jsme je zaznamenávali. Eh, dříve jsme měli VLTC, eh, potom vlastně jenom NEDC se startem za teplého motoru, eh, se zapnutou klimatizací a i tak eh, tam byly okamžitě další emise a oxidy dusíku vyletly nahoru. My jsme to vždycky hodnotili a zveřejňovali a momentálně obecně i v médiích jsme to brali jako slabinu schvalovacích testů a ne jako obecný problém automobilového průmyslu. Heeft u, heeft u direct contact opgenomen met de Duitse autoriteiten, zoals... A zajímalo by mě, zda jste byl přímo v kontaktu s německými úřady, jako eh, UH, Úřadem pro životní prostředí. A zda máte nějaké písemné připomínky od německých úřadů eh, a jakou reakci jste zaznamenal? Všiml jste si rozdílu přístupu na spolkové úrovni a na úrovni jednotlivých zemí a případně eh, přijali jste kroky na celoevropské úrovni? Wir haben immer wieder Feldüberwachungen mit Behörden gemacht. My jsme vždycky společně prováděli eh, hlídání v terénu společně s úřady, eh, se spolkovým úřadem i eh, s spolkovým automobilovým úřadem, také, AB, tedy KBA a pokud jde o Deutsche Umwelt, Umwelthilfe, s těmi nejsme tak intenzivně v kontaktu. Je to spolek, který se výlučně zajímá o životní prostředí a s našimi členy není tolik v kontaktu, takže my nevystupujeme tolik silně. Pokud jde o eh, to eh, pozorování v terénu, tak už od 90. let eh, to provozujeme a neustále docházelo k nápadným incidentům, kdy vlastně výrobce ještě měl možnost něco s tím dělat. Nicméně my eh, to vnímáme tak, že je to velice dobrý nástroj, toto pozorování v terénu a mělo by se to znovu dělat. Znamená to tedy, že vlastně eh, testujeme eh, ojetá vozidla přímo z trhu a zjišťujeme, jestli ještě dodržují emisní hodnoty. A potom můžeme také provést testy dalších emisních faktorů a udělat si přehled. Heel kort. Ja, heel kort. Bij um, grote verschillen. Ano, když eh, říkáte velké rozdíly mezi informacemi, které vám eh, poskytli eh, zástupci průmyslu a výsledky z laboratoří. Jsou ty rozdíly skutečně výrazné? Große Unterschiede. Velké rozdíly mnohdy byly způsobeny eh, systematickými defekty na vozidlech. Například eh, u, jednoho, u jedné modelové série nefungovaly katalyzátory, takže došlo ke svalavací akci. Mnohdy to byla také řídící jednotka, která nerozpoznala, že jsme eh, například v nadmorské výšce 600 metrů, kde jsou jiné, kde je jiný tlak. Takže to také vedlo ke svolávací akci a po nich, mnozí, eh, po nich se ty výsledky mnohdy zlepšily. Děkuji, pan Eckhout. Ähm, Děkuji pěkně. Pane Gausi, já se z vašich eh, odpovědí snažím skonstruovat časovou osu. Říkáte, že ekologické testy provádíte od roku 2003 a v podstatě hned od začátku jste registrovaly velké odchylky mezi eh, výsledky zkoušek a v laboratoři a v terénu. Takže již od roku 2003 jste měli takové záchytné body, které by mohly poukazovat na to, že tady je používáno odpojovací zařízení. Ovšem neměli jste podezření na to, že tady je skutečně nějaký zájem. Ano, je pravdou, že jsme ty odchylky registrovali. Nicméně, eh, vůbec jsme nespekulovali o odpojovacích zařízeních z toho důvodu, že bylo dlouhodobě jasné, že ten uh, cyklus pro homologační zkoušky je velice nedokonalý. Bylo jasné, že ty spotřeby paliva také nebyly realistické. A bylo tady i jasné, že tady eh, je nějaký zádrhel, pokud jde o emise. Ano, ale vy jste eh, měli informace od vědecké služby spolkového sněmu v tom smyslu, že eh, i během i vlastně během běžného provozu je potřeba držovat ty emise. A když jste tedy zjistili, že tady nebylo plné zařízení, tak jste eh, v roce 2003 informovali spolkový řad pro palivo ten spolkový úřad pro eh, vědeckou podporu poskytnul eh, své informace v, říjen, eh, pardon, v březnu 2016. Všechno tím jsou spekulace. Ve směnici 15 2007 jsou termíny, které je potřeba interpretovat ze strany té vědecké služby. A proto i pro nás bylo velice obtížné se tady zorientovat. My jsme samozřejmě eh, informovali o těch hrubých odchylkách a ty jsme také zrenili. Dobrá. Kdy jste informovali um, Spolkový úřad pro dopravu, pro silniční dopravu poprvé o těchto hrubých odchylkách? Nemohu to říct přesně, ale my zveřejňujeme všechny výsledky zkoušek. To znamená, že tak jako tak ty odchylky v spotřebě paliva byly zřetelné. U oxidu dusíku jsme na to poukazovali na nejrůznějších konferencích. Ukazovali jsme, že v tom horkém textu jsou odlišné emise než ve studeném testu, ale bohužel teď nemohu uvést žádnou podrobnost. Můžete prosím podat písemnou informaci o tom, kdy přibližně tato diskuse se Spolkovým úřadem pro silniční dopravu proběhla? Chceme pouze vědět, kdy jste tento úřad informovali. Jinými slovy, chceme vědět, jaké úřady a kdy jste o čem informovali. Pokud tyto údaje nemáte v hlavě, můžete to prosím dodat písemně. My pouze víme, že ty terénní zkoušky jsou jednorázově plánovány a těch 150 vozidel vlastně eh, děláme rutině, takže tam k tomu nejsou tak formální údaje. Pokud však eh, máte schůzku s někým z, ministerstva dopravy anebo z úřadu pro silniční dopravu, tak byste o tom měli mít údaje. Ano, samozřejmě, na to bych se musel podívat. Takže bych vás požádala, abyste nám tyto informace podali. Odpověď na otázku čtyři zní tak, že e, z vašeho pohledu neexistují důvody e, používat potopací zařízení pro ochranu motoru. V této otázce se konkrétně dá o stanovisko ministerstva dopravy k vozu Opel Zafira. Vy tady nespotřebujete, nespatřujete žádnou nezbytnost eh, používat odpovědací zařízení pro ochranu motoru. Eh, jak tedy hodnotíte zprávu Spolkového úřadu pro silniční dopravu, který uvádí, že vlastně eh, následná kalibrace softwaru by měla postačit? aby tady bylo učiněno za zákonu. Samozřejmě eh, neplatí, že eh, všechna vozidla mají vyšší eh, mají nižší emice NOx po kalibraci softwaru. Je to odlišné vůz od vozu když teď budeme sledovat, co provedl Volkswagen u dvoulitrových motorů, tak se zdá, že to stačí. U ostatních vozidel to pravděpodobně bude stačit také, ale pokud je o NEDC, tak eh, pokud by tam měly eh, být jiné eh, podmínky zkoušek, tak jak vyžaduje směrnice, tak to bude jiná. Určitě nám to ale nebude stačit do budoucnosti, tak jak bychom se přáli. Další otázka ve své odpovědi, ve svých prvních dvou odpovědích uvádíte, že jste nebyli schopni eh, rozpoznat odpojovací zařízení bez zdrového kódu softwaru. Eh, pokud by, bylo, pokud by byl zveřejněn eh, tento zdrový kód, byli byste technicky schopni prokázat existenci odpojovacího zařízení? My bychom k tomu potřebovali příslušného odborníka na software. To se všechno musí eh, připravit, ale toto není naším cílem. Eh, naším úkolem není provádět eh, takovéto důkazní šetření. My jsme tady pro ochranu spotřebitele. A jak jsem řekl, my testujeme 150 vozidel ročně, to znamená, že my se díváme na to auto jako na černou skřínku a pouze zjišťujeme emise. A pokud zjištíme nějaké problémy, tak zjišťování příčin by mělo být na straně výrobců či úřadů. Děkuji pěkně. Nyní se dostáváme k druhému kolu otázek. Pan Šulce. Ja, vielen Dank. Děkuji. Minulý týden jsme pokládali kritické otázky eh, Deutsche Umwelthilfe a zejména eh, levá strana eh, to kritizovala. Já mu, musím říci, že jsem také členem ADAC, tak jako miliony dalších v Sasku Anhalsku a chtěl bych vám položit otázku. Chtěl bych ocitovat pana Borgise, který byl u nás ve výboru 16. června, který hovořil velice zajímavě. Šlo tady o odpojovací zařízení a e, o tom, jaké jsou poměry v automobilovém průmyslu. E, on řekl, že e, Ochrana motoru lze, lze vykládat velice různě. I já, jakožto výrobce, bych jednou podobně, když by mi zákonodárce řekl, že se nemusím starat o reálné hodnoty. To bych nebral jako zneužití, protože legislativa je velice slabá. Eh, možná, že ne takto extrémně, ale eh, obecně eh, tady vlastně ta spodní hranice je velice nadsazená, takže dá se možná říci, že technickými prostředky můžeme to auto vlastně očistit a extrémní situace možná při ochraně motoru nastávají, ale myslím si, že takto to není nutné. Tak to... Nicméně Zákonodárce příliš málo konkretizoval eh, požadavky, takže automobilový průmysl si je může vykládat velice různě. Můžu to tak chápat? Ano, samozřejmě musí to být eh, konkrétnější a musí také zcela jasně eh, být známo, jak je to za konkrétních provozních podmínkách eh, a jak to funguje v konkrétních provozních podmínkách. Takže se to musí testovat také přes RDE za určitých teplot celkově, ale je možné být tady mnohem přísnější. V různých členských státech Evropské unie to vypadá různě, vykládají si úřady různě to nařízení 47. Tak to bych spíše spekuloval. Samozřejmě víme, že v různých státech existují různé laboratoře, různé úřady a bylo by samozřejmě žádoucí, kdyby po celé Evropě eh, panoval stejný standard při provádění testů. A možná, eh, kdyby eh, si laboratoře nemuseli konkurovat. Já mám ještě 20 sekund. Vy jste řekl před pár minutami, že eh, OEMs by se mohly soustředit spíše na crash testy, na zátěžové testy a eh, na eh, podobná témata a na témata emis, tématy emise se zabývají méně. A možná, že i zákazníci mají větší zájem na tom, aby auto bylo, pojiště, aby auto bylo bezpečné při nárazu, než aby mělo nízké emise. Ano, eh, i média eh, se velice intenzivně zabývají bezpečností eh, při haváriích, a takže zákazníkům jistě jde o vlastní bezpečnost. Pan Ertuk. Děkuji, pane Gausi, děkuji, že jste mezi nás přišel. Já bych se chtěl připojit k otázce kolegy se Zelených, který se ptal, kdy vlastně předáváte informace o, eh, kdy jste předali informace o překročení hodnot úřadům, protože tady mi to není jasné. Eh, předali jste informace o překročení hraničních hodnot nebo ne? Eh, my je předáváme pouze tehdy, když při schvalovacím testu, při e NEDC zjistíme zásadní odchylky. V takovém případě e, informujeme e, KBA, což se dosud nestávalo příliš často. E, pokud mimo schvalovací testy naměříme zvýšené emise, tak neinformujeme automaticky KBA, spíše je oslovujeme v rámci diskuzí. A tento konkrétní případ eh, byl eh, předán na ministerstvo dopravy a KBA. Eh, který speciální případ teď myslíte? No, ten skandal, který vypukl v nedávných měsících, například také o hodnocení ekotestu. To jsou ta vozidla, která jsem ukazoval na diagramech, tak ta šla ta se dostala velice daleko ve schvalovacích testech. Tam bylo všechno v pořádku. Tady vidíte výsledky eh, VLTC, eh, kde jsou emise mnohem vyšší než u schvalovacího testu. A to jsme nehlásili, eh, protože to i z právního hlediska by s tím KBA nemohl nic dělat. Bylo to tedy známo, ale neměli jsme jaksi ohlašovací povinnost. Můžu to tedy chápat tak, že e, vlastně při výsledcích u e, ekotestu e, ty byly přístupné všem, tak u té nebylo potřeba, nikdo nemusel zakročit v Německu? No, Dostalo se to do médií a vždycky jsme měli jednotlivé případy, kde u NOx nebo u částicových emisí eh, byly překročeny hodnoty i u benzínu nebo u hybridních vozidel. Nicméně eh, nikdo nezakročil samozřejmě, protože veřejnost v Německu eh, je jaksi uvědoměla po tom tvrdém zákroku v eh, Americe, takže eh, veřejnost přijímala ekotesty už dříve dobře. Děkuji. Děkuji, pan Gizeke. Eh, děkuji, pane Gausi. Ještě jednou se zeptám v druhém kole. V jakém vztahu je ADAC k výrobcům automobilů? Máte nějaké přímé nebo finanční vztahy? V určitých oblastech Eh, máme eh, určité smluvní vztahy v oblasti emisí, nemáme vůbec žádné eh, obchodní vztahy a jsme tady absolutně neutrální. A máme pravidla pro solidní, seriózní testování. A když přijímáme kontrakty v určitých oblastech, tak je to vždycky transparentní, ale v, žád, v emisní oblasti žádné takové kontrakty nejsou. Tato eh, dobrá odborná praxe, kterou popisujete a při které testujete 150 eh, aut ročně, tak tady bych se zeptal zcela prakticky. Eh, ta auta kupujete nebo pronajímáte nebo máte na leasing? Jak to je čistě prakticky? Jsou to většinou auta eh, patřící výrobci. Když testujeme 150 eh, vozidlů, eh, tak součástí těch testů je také ekotest. To znamená, že tady, se odvolá, tady jsme odkázaní na auta od výrobce, nemáme příliš mnoho alternativ a když provedeme testy, tak informujeme výrobce o výsledcích testů, to je také součást dobré praxe a potom jsou ty výsledky zveřejněny případně spolu se stanoviskem e, výrobce. V motorismu je to e, často tak, že i výrobce k tomu potom chce něco říci a to může a také to často dělá. Děkuji, paní Revodalon Bonfoy. Děkuji. Co se týče emisních testů, které jste prováděli, zajímalo by mě, jaký podíl automobilu se vejde do limitu a jaká část automobilu eh, je 1,5 násobkem limitu a kolik automobilů mají eh, více než 2,0 eh, ten faktor, tedy že jsou mimo limit z hlediska schody. A, a Zajímalo by mě, zda e, jsou tyto rozdíly e, technologicky odůvodnitelné. To je první otázka. Wir haben bisher noch RDE-Tests noch Až dosud jsme zatím ještě neprováděli testy RDE v tomto měřítku, takže nemohu vám říci, co všechno vlastně lze dodržet. Máme základ pro RDE testy, což je test VLTP, ze kterého zjišťujeme určité údaje o CO2 a ty jsou potom základy pro RDE. Ten postup je velice složitý a proto nemůžu uh, úplně přesně říci, kolik vozidel už dnes dodržuje faktor 2,1 1 nebo 1,5, eh, jste viděli ty modré sloupce na grafu a z toho lze odvodit, že některé, některá vozidla už by mohla být eh, dobrá, ale pak jsou tu ty tři, eh, u kterých jsme viděli, že je nesplňují úplně stoprocentně při testech RDE. Pokud jde o tento faktor, tak my podporujeme faktor 1,5. Nevidíme eh, potřebu eh, zavést 2,1 eh, průběž, předběžně. mě bylo to schváleno, je to lepší než nic, je to lepší, než kdyby to úplně stroskotalo. Nicméně podle mého názoru z hlediska techniky nebo nákladů to není takový rozdíl. Je to spíše taková, takový bezpečnostní odstup od toho dosažitelného. A proto eh, říkáme, že v průběhu letošního roku eh, se podíváme eh, na mnohem více vozidel, které jdou tímto směrem. Euh, Já mám ještě tedy slovo, mohu tedy hovořit. Děkuji vám, paní předsedkyně, za upřesnění. Ve svém dokumentu z roku 2000 15 říkáte, že ty vozy, které používají eh, nejnovější dostupné technologie, eh, jsou v souladu s evropskými normami. A zajímalo by mě tedy, eh, jaký podíl automobilů odpovídá těm normám, proč jich nerespektuje normy více podle vás? Jaký na to máte názor? No, nicht ganz verstanden. Tak teď jsem úplně nepochopil, na jaký dokument se odvoláváte. O jakém dokumentu mluvíte? Je to position paper organizace ADAX eh, z září 2015. Eh, Diesel motor, oder? Je to o dieselových motorech? Ne, teď se omlouvám já.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 Okay. And oui. Wir sagen, die Technologie eh, jak jsem říkal, eh, technologie existuje. Eh, existuje, existuje EGR a existuje systém SCR a katalyzátory a s kombinací těchto e, technologií anebo jednotlivě je možné e, zařídit, aby vozidlo mělo čisté emise. A my jsme to psali do svých dokumentů už v roce 2015, e, proto už tehdy jsme také požadovali u RDE faktor 1,5, protože to považujeme za technicky možné. Zodpověděl jsem vaši otázku, kterou jsem nescela pochopil. Ne, mě zajímalo, jaký podíl automobilů, eh, a to z těch, které se používají až teď, doteď. Verschiedene, Man eh, Technologie jsou různé. Eh, nedá se říct, kdo, protože každá technologie může vést k úspěchu, anebo jejich kombinace. A pokud nějaké vozidlo už teď u, u pravých RDE eh, splňuje 1,5, tak my jsme to zatím eh, nenaměřili. Eh, myslím si, že z dnešního pohledu je jich velice málo, že dnes všechny emisní hodnoty v reálném provozu mohou být dodrženy, nicméně považujeme to za možné. Jestli má další otázky, je možné je také předložit písemně. Um, sorry, Dalton, Pan Dalton, prosím, máte slovo. Ne, já už nemám žádné otázky, paní předsedkyně. Já jsem myslel, že to byl pan kolega, pan Demesmaker, který se hlásil za Ráda mu dám slovo. Výborně rapport. Merci, monsieur Dalton. Děkuji vám, pane Daltone, a děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Gausi, vy představujete zájmy řidičů. Ehm, domníváte se, že řidiči, kteří si koupili automobil, který znečišťuje více, než se předpokládalo, si zaslouží odškodnění. Ehm, Němec časopis Welt, ale není jediný. I ostatní periodika při, e, e, poukázala na to, e, že byly přiděleny velké velké částky odškodnění eh, vlastníkům dieslových eh, automobilů Volkswagen ve Spojených státech amerických. Co si myslí vaše asociace právě o tomto přístupu? Tato otázka pro mě jakožto odborníka není až tak snadno zodpověditelná, poněvadž má vysoce politickou povahu. My provádíme u Volkswagenu měření, eh, která by mohla mít eh, dopad na opatření pro opětovné vybavování. Samozřejmě eh, v reálu jsou tady větší náklady na spotřebu. Jestli by se tady jedalo o odškodnění v paušální rovině, v paušálním rozsahu, to bude předmětem diskuse, ale teď vám na to nemohu, nemohu odpovědět, protože nejsem tím eh, pravým, kdo by na tuto otázku měl právo odpovídat. Já jsem inženýr, který provádí testy. Comme un Zeptám se vás tedy jako technik. Domníváte se, že eh, automobily Volkswagen které používají ten eh, podvodný software, eh, vlastně eh, by mohly vyvolat potřebu očkodnit za ty podvody, kterým došlo ve Francii, se loni po, Eh, prodalo méně ojetých Volkswagenů. To znamená, eh, že jsou tedy zcela jistě řidiči, kteří eh, zažili řadu problémů s vozidly Volkswagen. Vy jakožto technik, co si myslíte z hlediska majitele Volkswagenů v Evropě? Máte pocit, e, e, že je to zboží, které dnes má menší hodnotu, než e, by normálně mělo a pokud ji má v důsledku těchto podvodů, ne, nezasloužili by si majitel těchto vozů odškodnění ze strany Volkswagenu? Wenn Volkswagen die Umrüstung pokud provede Volkswagen taková opatření, aby to vozidlo na tom později nebylo z technického pohledu hůře, tak jakožto inženýr, jakožto technik mohu říct, že poté nebude nezbytné poskytovat očudění, protože to do vybavení vozidla způsobilo takový stav, který vlastně byl slibován. I z pohledu emisí, samozřejmě eh, i z hlediska spotřeby paliva by tady neměly Mm, být eh, žádné, žádné nevýhody a proto není očkodnění nezbytné. To mohu říct. A k tomu jsou také ty svolávací akce. Děkuji pěkně, pan Šulc. Děkuji pěkně. Já vím, že také uh, eh, ojeté vozidla ve Francii klesají na své hnutě i bez emisního skandálu. Existovala řada eh, dotazů, řada průzkumů, eh, kdy eh, se vlastně hovořilo o to, zda jsou lidé ochotní dát více za bezpečnost a tak dále. Máte nějaké znalosti, jestli jsou lidé ochotní vydat více peněz také za to, aby jejich auto bylo čistší z hlediska emisí? My neprovádíme žádné průzkumy tohoto typu, takže nevím. Ovšem je skutečností, že téma emisí samozřejmě je méně atraktivní než téma bezpečnosti a už když jsme eh, u té bezpečnosti, tak eh, lidé nejsou až tolik více ochotní eh, dát více peněz za bezpečnostní opatření. Vozidla, která mají nějaké dodatečné bezpečnostní systémy, tak se špatně prodávají jsou naopak eh, jiné doplňky ve vozidle, které nemají vůbec nic činění s bezpečnostní či s emisemi a jsou atraktivnější. Děkuji. Druhá otázka. Rád bych se vrátil k tomu nárazovému testu NCAP. Bohužel jsme nyní svědky situace, kdy výrobci při emisních testech eh, optimalizují svá vozidla Dokážete si představit, že by se něco podobného stalo i v případě nárazového testu? V případě nárazových testů jsme mnohem dále. Máme mnohem propracovnější postupy. I když to vychází z předpisu NCAP, vzhledem k tomu, že NCAP testuje a pravidelně eh, rozvíjí ten systém, tak eh, víme, co se tam děje. V technické skupině pro NC, tedy NCAP se vždycky eh, uvažuje dopředu. Uvažuje se o tom, co by mohla legislativa v krátké budoucnosti předepisovat. Takže tady jsme trochu pokročilejší a tuto situaci tady nemusíme považovat za nějak nebezpečnou. Nedojde k tomu. Paní Kastyňas, děkuji pěkně. Dovolte otázku. Na posledních slyšení jsme několikrát eh, dostali příklady například z ICCT a o PEMSu a slyšeli, a slyšeli jsme, že mnohdy jsou nespolehlivá. Jak se na to díváte vy, na kvalitu těchto měření? Já mohu zcela jasně říct, že laboratorní měření eh, nezmizí za scény díky měření pomocí mobilních eh, zařízení. Pouze v laboratoři jsou všechny podmínky pod kontrolou. Jsou však oprávněné obavy, že ne všechna eh, měření budou dostatečná a je potřeba je doplnit i měřením v terénu. Každopádně nelze sázet ani na jednu, ani na jednu metodu. Jste nějak zapojeni do eh, vývoje té eh, technologie mobilních zařízení? jsou nějaké iniciativy z vaší strany, pokud jde o jejich další technický rozvoj. My neprovádíme výzkum přístrojů. Nicméně v současné době provádíme eh, ty první mobilní testy a naše zkušenosti nám samozřejmě eh, napomohou lepší komunikaci eh, s výrobci těchto zařízení. Samozřejmě i ty homologační laboratoře navzájem srovnávají své výsledky. My své poznatky samozřejmě budeme šířit e, za účelem zlepšení výsledků měření. Všechno je to ale poměrně nové a samozřejmě e, je smysluplné si vyměnit informace, nicméně my sami nejsme zapojeni do vývoje přístrojů. Pouze se učíme. To znamená, že z vaší strany tam není žádná iniciativa. Nicméně jste obeznámeni s posledním stavem technologie i s postupy. A jak tady byste se díval na vývoj v blízké budoucnosti? Domníváte se, že se, no, že se objeví um, důvěryhodnější systémy? Oni nejsou až tak nedůvěryhodné. E, otázka je, respektive Eh, jsou tady eh, podmínky měření. Eh, na ulici máte stav vozovky, povětrnostní podmínky, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu. Další faktory, které se skutečně projeví v těch výsledcích. Možná se tam podaří je nějak ehm, eliminovat, ale v žádném případě um, se ta laboratorní práce nepřestane provádět. Ještě KGR, pane Gaussi. Pokud eh, tak to je možné, aby EGR uh, eh, zamezilo využívání odpadovacích zařízení? Eh, pokud jsem dotázán, zda lze předcházet podvodům, to nevím, to budeme muset zjistit. Naším cílem však je stejně jako v dosavadních eh, testech ECO, eh, e eh, tak vlastně ty testy RDS se neprovádějí přesně podle pokynů. Ovšem ten rozsah, za, kterých, za kterého se vlastně provádí ta měření v, v reálném provozu je poměrně široký. Znamená to tedy, že ty různé eh, strategie odpojování, čili používání odpojovacích zařízení, se pro výrobce stanou nezajímavými? Já si myslím, že ano. Výrobci budou určitě se více snažit. Eh, pokud se bude testovat například při eh, nízkých teplotách, tak ty testy jsou velice náročné. Musíte počítat s tím, že se bude testovat při nule či až při minus 7 stupních a na to se musí výrobci no, připravit. Potom by vlastně eh, ta odpovědací zařízení měla šanci pouze v extrémních podmínkách, v extrémních situacích. Finally, poslední dotaz. Jo. Pane Gausy, vy říkáte, že jste spolkový úřad pro silniční dopravu informoval o tom, že jste zjistili odchylky při NEDC. Před rokem 2012 jste vůbec nepoužívali VLTC, pouze NEDC za studená za tepla. Pokud jste, uh, za, pokud jste vlastně zjistili odchylky při teplých testech NEDC, informovali jste o tom tento úřad? Ne. Ten úřad eh, by nevěděl, jak se to provádí. ty odchylky by byly samozřejmě relevantní pro spolkový úřad. Pokud jde o, o ten vědecký výbor, tak e, ty měli zájem na, na těchto informacích. Takto, vy jste Eh, dostali ze strany tohoto úřadu nějakou interpretaci zákona v tom smyslu tedy, že eh, něco, co se děje mimo tyto homologační cesty, tak není, není relevantní. My jsme samozřejmě eh, ve svých inform, v publikacích informovali o těchto odchylkách, ale ten úřad, toho úřadu se to některak nedotklo. Takže je tomu tak, že pokud ND NEDC eh, je plněn, tak všechno ostatní není relevantní? Ne, tak toto nevidím. Existuje, nějaký vědec, existuje nějaké vědecké vysvětlení pro to, proč v rámci NEDC eh, v tom teplém testu byly ty výsledky eh, vyšší. Při tom teplém testu vzniká více oxidu dusíku. A ten zpětný odvod plynů eh, má za, za účel vlastně eh, snížit to tak, aby byl objem oxidu dusíku nižší. Dovolte otázku, že provádíte testy RDE a nyní doporučujete faktor schody Znamená to tedy, že pokud byste prováděli více testů, jak bude velká ta odchylka. Pokud eh, byste ten vůz eh, podrobený zkouškám testovali vícekrát, tak jak by se ty vaš, ta vaše měření v průměru lišila jedno od druhého? My v současné době e, začínáme s těmito měřeními, ale zatím jsme neměřili vozidlo na ten faktor 1,5, ale vidíme to z technického hlediska jako možné v oblasti užitkových vozidel se poměrně snadno dosahuje toho e, faktoru 1,5, ale ten e, faktor tady není proto, aby e, výrobci plnili předpisy. Jde tady o kompenzace těch, těch odchylek. Je tady, jde tady o kompenzaci odchylek. Pane Gausi, toto je eh, konec eh, našeho slyšení s vámi. Děkuji za vaši účast, děkuji za zodpovězení dotazů. A jak jsme se dohodli, eh, dostanete ještě několik otázek v písemné podobě, takže ještě jednou děkuji za vaši účast. Um, poprosím pana nicka moldena aby přišel welcome, Mr. Molden. Um, thank you very much for being here, accepting our invitation. Dobrý den, děkuji vám mnohokrát za to, že jste přijal pozvání, za to, že jste odpověděl na naše dotazy. Ehm, Emissions Analytics je eh, organizace, se sídlem ve Velké Británii a používá měřící systémy pro emise, takzvané PEMS, aby měřila eh, skutečné emise z provozu vozidel, které, eh, která se prodávají na britském trhu. Vzhledem k tomu, že máme maximálně 40 minut, nejprve vám dám 10 minut na úvodní vystoupení. Máte slovo, prosím. Děkuji za představení a děkuji především za pozvání. Já řeknu pár slov. Nejprve vysvětlím, kdo vlastně jsme. Jsme poměrně novými hráči. Pak se zaměřím na tři hlavní oblasti, kterým se věnujeme. A na základě toho si uděláte obrázek o tom, s jakými daty a testy pracujeme. Je nám pouze pět eh, let, eh, tedy před pěti lety vznikla Missions Analytics. A to v souvislosti s tím, že jsme zaznamenávali zprávy od spotřebitelů o tom, že se liší spotřeba vozidla ve, při skutečném provozu e, oproti tomu, co uváděly nejenom reklamy na automobily, ale také návody k použití a specifikace automobilů. To mě zaujalo. Já jsem si říkal, proč se tato čísla liší. E, tady by přeci neměl být velký rozdíl. Rozhodli jsme se to tedy prošetřit. Rozumím také e, řadě příčin. Ty souvisely z řady aspektů, tedy testovacího protokolu také v rámci no, New European Driving Cycle. Chtěl jsem tedy pochopit nejenom příčiny rozdílných údajů, ale také jsme si kladli otázku, zda je možné situaci zlepšit. Po uvažování a řadě výzkumů jsme došli k závěru, že je možné situaci zlepšit, tedy přenosných systémů pro měření emisí, takzvaných PEMS, že budeme moci tedy nabídnout alternativní systém. A my jsme se tedy rozhodli, že budeme investovat do zařízení PEMS, najali jsme si techniky, inženýry a začali jsme automobily testovat. A jsem tady po té, co jsem otestoval více než 1200 různých automobilů ve Velké Británii, ve Spojených státech, ale také v řadě zemí Evropy. A já to e, předkládám jako plody našeho úsilí testování PEMS, které je možné využít k tomu, abychom se vyhnuli dalším emisním krizím do budoucna. A pro mě důležité také to, že to nebyla jenom ad hoc studie. E, to umí řada lidí a organizací, ale je možné pokračovat v tomto úsilí dlouhodobě, abychom vždycky testovali nový model vozidel. Máme tedy tři zásady v Londýně, Stuttgartu a v Los Angeles. A letos bychom měli otestovat více než 500 různých vozidel samozřejmě výsledky testů osobních automobilů, ačkoliv děláme také um, jiné typy vozidel, tak samozřejmě um, tyto údaje zveřejňujeme a pak je poskytujeme trhu e, a spolupracujeme se spotřebiteli, výrobci, e, představiteli vládních agentur a organizací. A Vzhledem k tomu, že já sám nejsem technik, jsem ekonom, a tak vnímám právě tuto situaci jako selhání trhu. A proč je to důležitým tématem pro Evropský parlament? Souvisí to s nedostatečnou funkcí trhu eh, motorovými vozidly v Evropě, protože spotřebitel se setká se s eh, obrovským sortimentem vozidel, které eh, si může koupit, ale zároveň dostává informace, které jsou zavádějící, ať už z hlediska škodlivých emisí nebo z hlediska hlediska například spotřeby vozidla. A to vede často lidi k tomu, aby si koupili eh, auto, které se pro jejich účel použití nehodí. A to nás vedlo eh, k závěru, že tuto situaci musíme napravit. A to je samozřejmě také to, co mě denodenně v práci motivuje. My se zaměřujeme především na tři oblasti. Co nám data umožňují? Za prvé zjišťovat účinnost politických a strategických opatření. Nabídnu výsledky analýz které jsme provedli. Za prvé rozdíly mezi skutečným CO2 a tím oficiálním údajem o emisích CO2. A my jsme tedy zjistili, a nepřekvapí vás to, že reálné provozní CO2 je mnohem vyšší než oficiální údaje, ale ten rozdíl neroste pro eh, benzínové motory, ale roste výrazně pro dýzlové motory. Jak víte, eh, vidíte, dýzl je označen oranžově a to je výrazný trend, který pozorujeme od roku 2012 přibližně. Když se zaměříme na vývoj emisí CO2 v průběhu času, eh, panuje přesvědčení, že neustále snižujeme spotřebu paliva, že je všechno dobré, ale ve skutečnosti tomu to tak není. Existoval trend ke snížení spotřeby, ale tento trend se zvrátil v loňském roce. Oficiální údaje nám dávají iluzi o progres, pokroku ve snižování emisí CO2, ale skutečné emise CO2 de facto stoupají v průměru. A dokonce historicky i ta snížení byla výrazně menší, než, to, než jak nám naznačovala oficiální čísla. A to se týká jak benzínových, tak dýzlových motorů. Čili nejenom problematika NOx, ale také problematika emisí CO2, které také vzrůstají. A další přístup je srovnání údaje o emisích CO2 podle testů z Evropy a USA, protože eh, obecně se říká, že Evropa má velký náskok ve snižování emisí CO2, ale ve skutečnosti tomu tak není. Když se zaměříme například na benzínové motory v USA, vidíme červeně, které se blíží linii emisí CO2 průměrně v Evropě, a já bych to vysvětlil eh, tím, že v USA byly stanoveny velice eh, přísné cíle pro maximální emise CO2. To znamená, že Evropa už není napřed v emisích CO2 ale průměrně také má problém s emisemi dýzlových motorů a zde vidíme, proč bude dýzl i nadále sehrávat velmi důležitou úlohu na evropském trhu, protože právě zde má Evropa náskok oproti USA z hlediska plnění cílu ve snižování emisí. A co e, nás také vede k otázkám. Zde jsou nějaké kompromisy mezi CO2 na straně jedné a emisemi NOXu e, na straně druhé. Zda tedy e, tím, že snížíme emisi NOXu, musíme zvýšit emisi CO2, ale e, důkazy nejsou zcela e, Eh, v tomto smyslu jednoznačné, protože s průměrnou emisí CO2 vidíme tam také spotřebu vozidla. Poprvé skutečně klesla reálná spotřeba paliva a to eh, samozřejmě nás vedlo k tomu, abychom se zaměřili na emise NOx a můžeme také dojít k závěru, že je tady určitá hospodářská soutěž o priority mezi snižováním jednotlivých emisí a také eh, technickými aspekty eh, jako Linux, Trax a LGR, eh, snažící se snížit spotřebu paliva. A nyní Vzhledem k tomu, že testujeme tolik vozidel a už testujeme dlouhou dobu, můžeme pozorovat také dlouhodobé trendy. Zde máme vytyčené faktory schody pro dýzlové motory vozidel, která jsme testovali od počátku a modrou barvou je 12-měsíční průměr. A pro Euro 5 se ten regulovaný limit zastavil, tedy eh, čtyřikrát eh, limit a výrazné zlepšení došlo, eh, jsme pozorovali v roce 2014, to se objevilo nové nařízení Euro 6 a to bylo ohrožením RDE a objevily se tedy další výrazné technologie zaměřené na redukci emisí NOx, ale po šesti měsících vylepšování se tento pozitivní trend zastavil. Už nezaznamenáváme výrazné snížení emisí NOx a ty jsou nyní na úrovni opět čtyřikrát výše, než se předpokládalo. Já to nebudu rozebírat dlouhodobě, ale mohu říci, že jde o eh, segmentaci mezi technologiemi SCR a LNT, Lidé hovoří eh, o SCR jako technologii mnohem lepší než LNT, ale tak, jak se uplatňuje dnes na trhu, není to jednoznačné. Máme i dobré aplikace LNT, dobré aplikace SCR, ale i ty špatné. Nejde o eh, čistě technologickou otázku z generického hlediska. A zda tedy nám skutečně eh, pomohou v tomto smyslu testy emisí při běžném provozu. 30 vozidel podle normy Euro 6, které jsou na trhu, by plnili faktor schody 2,0. 2,1, pardon. A to znamená, že ta norma není moc přísná. Bylo to záměrem, aby se nemuselo na vozidlech z hlediska hardwareu příliš mnoho měnit a to se objevilo také v našich číslech. Skutečná účinnost RDE se objeví tehdy, když se dostaneme na míru 1,5 a ještě nižší vůči normě. Já bych zde neviděl nějakou eh, výraznou tendenci k pokroku. A Tolik tedy účinnost naší politiky a strategie. My všechna tato data samozřejmě zveřejňujeme na základě přihlášení se k odběru informací ale to je naše transparentnost. Neznamená to, že publikujeme jenom údaje e, hlavních závěrů, ale veškerá data můžeme zveřejnit těm, kteří o ně mají zájem. A nyní se dostáváme ke kořenům spotřebitelství. Pomáháme spotřebitelům zakoupit to správné vozidlo. Zavedli jsme index EquaR, eh, který eh, představuje možnost rozlišení. Není to jako nařízení euro, kde auto buď splní nebo nesplní kontrolní, smí se prodávat nebo ne. Ekva e, index nám umožní e, jistý, e, jisté zhodnocení rating, což znamená A, znamená, že i v reálném provozu splňuje 8 8 mg maximum a dokonce i bod AC eh, splňuje eh, požadavky pro běžný provoz. To je pro mě velice důležité označení a skutečně nejpozoruhodnějšími výsledky je, že Euro 6 dýzlových motorů, které jsme testovali, mají, eh, má jenom část, které skutečně splňují tuto a všech kategorii A, a e, jsou všechny od Volkswagenu a nejsou e, to Euro 5 motory, ale Euro 6, ale vždycky ďábel se skrývá v podrobnostech. Eh, někdy se ironicky projeví některé eh, aspekty, které nejsou zcela zjevné. Eh, já zde svůj úvod uzavřu a velmi rád odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že vaše vystoupení bylo velmi zajímavé. Nejprve dám slovo našim zpravodajům, pane Brandy. Děkuji. Děkuji vám, pane, za vaše vystoupení. A pro nás nejdůležitějším důvodem pro eh, toto šetření je, zda tedy eh, nás chtěl eh, automobilový průmysl napálit a zda tyto skutečnosti zamlčovaly veřejnoprávní orgány důvod, který vás vedl k vytvoření vaší organizace, je zcela logický, protože vás zarazily rozdíly mezi laboratorními výsledky a výsledky z reálného provozu. Když se zaměříme na emise NOx, a vrátíte se k naší obecné otázce, zda nás tedy automobilí průmysl chce napálit a zda skutečnost veřejné orgány jenom zastírají? Já myslím, že nejlepší cesta, jak odpovědět na vaši otázku, je podělit se s vámi o zkušenosti, které máme z celého procesu. Ehm, my samozřejmě eh, k tomu eh, nepřicházíme jako eh, tak silná organizace, kterou by vlády poslouchaly a okamžitě reagovaly. My jsme začali jako malá britská společnost, takový startup, který se snažil, aby byl jeho hlas slyšet. Začali jsme tedy publikovat veřejně údaje o spotřebě a od roku 2012 a od roku 2014 publikujeme údaje o emisích. A já jsem se účastnil řady konferencí z daného oboru, kde jsem se podělil o výsledky našich měření. Já se tomu tedy věnuji od roku 2012 a konference, kterých jsem se účastnil, také zvali představitelé vlád, vládních agentur, regulačních orgánů, spotřebitelských organizací a výrobců. My se snažíme v tomto smyslu dělat osvětu již určitou dobu, ale podstatné je eh, mít tedy také eh, organizaci, která nabízí rovnatelná a spolehlivá a relevantní data. My jsme tedy nejenom napsali vládě o tom, co děláme, a čekali jsme na jejich reakci. My jsme nejdříve museli překonat překážku, aby nám lidé vůbec naslouchali. A teprve se zprávou ICCT z roku 2014, kdy se sledovala vozidla podle normy Euro 6, tak teprve tehdy nám začali naslouchat. A musím říci, že to bylo podr- podobné situaci, kdy se lidé začali eh, eh, uvědomovat problém s normou Euro 6 a a emisemi NOAX. My jsme tehdy neměli odpovídající eh, autoritativní postavení, aby nám, poslo- nám naslouchali. Děkuji. Já se chci jenom vrátit k jedné větě z vašich písemných odpovědí. Vy zmiňujete mírnou povahu NEDC, což eh, nám dává eh, takový závěr, že jednali vlastně příliš mírně s výrobci a nepropojili to s reálným světem. Předpokládáte, že tento test je nastaven tak, aby bylo snadné limity splnit pro výrobce místo, aby se skutečně snažili vyčistit vzduch v evropských ulicích? Vzhledem k tomu, že se této problematice věnují pět let, tak samozřejmě NDC je tady mnohem déle. Neříkám, že by byla vytvořena proto, aby byla příliš mírná. Vznikla v době, kdy byla, byly automobily méně výkonné a nezaměřoval se na srovnání spotřeby motorových vozidel. Organizace byla vytvořena s dobrými úmysly, ale neaktualizovala se. To znamená, že spíš vynechala rostoucí problémy, které se v souvislosti s NEDC objevily a to vnímám jako selhání. Na rozdíl od amerických regulátorů, kteří měli podobný problém eh, například s cyklem FTP 75, oni se snažili s ním něco dělat, tak u nás to vnímám, že toto byl, eh, eh, bylo selhání eh, s formou nečinnosti. Domníváte se, že je potřeba systém tedy aktualizovat, protože bylo zřejmé, že nebrali v úvahu skutečnost? Já si myslím, že pokud že často lidé dají, dali přednost tomu, aby raději nevěděli. A to bylo také hlavním stimulem pro naší práci. Eh, eh, řada organizací se nás snažila diskreditovat a teprve, když jsme se eh, drželi svého cíle, byli jsme konzistentní a měli jsme spolehlivá data, snažili se naší práci podkovat různě. Říkal, že NEDC je mnohem lepší, protože zajišťuje rovné podmínky a my chceme něco, co probíhá v laboratoři, kde je možné zajistit rovné podmínky. Já si myslím, že eh, panovala taková eh, podvědomá potřeba eh, ten problém smést pod koberec. Já neříkám, že došlo k nějakému spiknutí nebo něčemu podobnému, ale to bych byl při to bych si domýšlel příliš daleko, ale spousta lidí si říkala, že když se tomu problému nebude věnovat, on prostě sám od sebe zmizí, máme systém zlatého standardu a budeme se zaměřovat spíše na jiné otázky. To si sám myslím. Děkuji, pan eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Moldene, já bych měl otázku. Mně se zdálo, že jste se vyjadřoval velice skepticky o emisích oxidu dusíku mezi Euro 5 a Euro 6 říkal jste, že ten trend nebude pozitivní. Pokud jste takto skeptický, tak proč se domníváte, že nedošlo k žádným zlepšením? pokud jde o emise eh, NOx. Proč nenastala žádná zlepšení mezi Euro 5 a Euro 6? A pokud se domníváte, že nastala zlepšení, myslíte si, že to má něco společného s tím, že brzy budou povinné testy RDE? Děkuji nastala určitá zlepšení eh, u skutečných eh, emisí NOx eh, v gramech na kilometr, což je zhruba v souladu se snížením regulovaných limitů. Je to zhruba polovina reálných emisí NOx. Ne, nezlepšil se ale nijak faktor konformity. Ten byl zhruba čtyřnásobek u Euro 5 a nyní u Euro 6 je to stále zhruba čtyřnásobek limitu. V absolutních číslech se to ale rozhodně snížilo a já bych to přičítal e, do určité míry nařízením Euro 6 jako takovým, ale také hrozbě e, testů RDE a tomu vědomí, že teď to bude e, těžší. Možná, že ta čísla, která jsem uváděl, jsou poněkud upozaděna tím, že Výrobci, kteří uváděli auta v normě Euro 6, byli ti, kteří měli nejlepší eh, technologie na snižování emisí. Možná, že faktor konformity se znovu zvýší v době, kdy každý výrobce eh, uvede svou technologii na trh, ať už to bude ta nejlepší technologie, anebo ne. Takže ta čísla eh, jsou trošku zkreslená těmi, kteří do toho šli první a byli nejlepší. Každopádně teď jsme mnohonásobně nad limitem v Evropě 5 a u Euro 6 se to trošku snížil. Děkuji, pane Moldene. V jednom tiskovém prohlášení z října loňského roku jste řekl, že Spojené státy okopírovali evropský model spotřeby. Platí to i pro emise a e, mohl byste prosím trochu podrobněji vysvětlit toto své prohlášení a co vás k němu vedlo? E, já si teď přesně nevzpomínám. E, obecně vzato američané si dělají svoje a postupovali rychleji a dříve než Evropská unie, pokud je o jejich regulace. Například, když se přesunuli od FTP 75 k pěticyklovému testu, tak to už je více, to už je skoro 10 let a udělali to proto, aby odstranili mezeru, která u nich existovala eh, mezi eh, etiketou o spotřebě paliva a realitou. My teď máme podobnou mezeru, která je zhruba 20%. A proto oni zavedli ty dodatečné cykly, aby tuto mezeru eh, překlenuli. A v současné současnosti průměrně není žádná nesrovnalost mezi udávanou hodnotou a eh, hodnotou z testů reálné spotřeby paliva. Tak já teď takhle z hlavy si nepamatuju to tiskové prohlášení, o kterém hovoříte, ale podle mého názoru eh, američané eh, postupovali dále a agresivněji v regulacích jak spotřeby paliva, tak emisí. Nicméně Evropská eh, unie eh, bude tedy eh, zaostávat, pokud jde o testy RDE. Bude to vlastně poprvé, kdy tyto testy budou na světě provozovány. A co si tedy myslíte o tom? Zajímalo by mě také, zda testy RDE mohou ovlivnit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. A poslední otázka. Domníváte se, že eh, testy RDE nějak zlepší informovanost spotřebitelů, protože si myslím, že informace, které se poskytují nyní, jsou velice zavádějící a musíme být realističtí a musíme si uvědomovat, že ne všichni spotřebitelé jsou inženýři. Děkuji. Ano, samozřejmě, já ty otázky zodpovím postupně. E, ano, e, je pravda, že e, Evropská unie teď bude tedy zavádět PEMS do typového schvalování, což ale neznamená, že je to nutně nejlepší cesta. Americký systém spočívá na testech v laboratoři pro typové schvalování, ale potom při technické údržbě už se používá PEMS. A existuje argument, který říká, že toto je vlastně lepší mix technologií tedy typové schvalování nechat úplně v laboratořích. Potom eh, v laboratořích ale probíhají agresivnější eh, eh, testovací cykly. Ano, my budeme průkopníci u RDE, což ale neznamená, že je to nejlepší způsob. Za druhé jste se ptal na konkurenceschopnosti evropského automobilového trhu. Tak do určité míry můžete mít pravdu, nicméně Cílem regulace je vytvořit rovné podmínky v celé Evropské unii. Takže po, ekonomický problém by způsobilo to, kdyby to, ty rovné podmínky nebyly opravdu rovné. A tak je to vlastně nyní. E, nyní e, ty podmínky nejsou vymáhány. Někteří e, výrobci mají lepší pozici než ostatní a mají konkurenční výhodu, kterou by neměli mít. To je to nejdůležitější a zda to bude znevýhodňovat eh, evropská auta na exportním trhu, tak eh, po, po exportu eh, můžou být auta vybavena dodatečnými systémy a mohou to vlastně být jiné produkty než na našem trhu. Takže eh, krátká odpověď zní ne nutně. Nejdůležitější je eh, být schopni vymáhat rovné podmínky v celém evropském společenství. A konečně zda to povede k lepší informovanosti spotřebitelů, tak ano, potenciálně by mohlo. Podle toho, co přesně se bude zveřejňovat, jakou formou, v jakém časovém horizontu a do jakých detailů. A proto jsme se eh, právě rozhodli zavést eh, index kvality, protože my máme dnes data, která mohou být užitečná spotřebitelům a proto jsme si řekli, že je zveřejníme, protože to je problém. Eh, je potřeba radit spotřebitelům jasně, srozumitelně a spravedlivě. A nová oficiální čísla z RDE by k tomu taky mohla pomoct. Nicméně jde vždycky o detaily o to, jak se to provede. 99% spotřebitelů se tím zkrátka nebude zabývat. Pan Gizeke? Eh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane Moldene, že jste eh, mezi nás přišel. Eh, já bych chtěl zmínit vaši webovou stránku. Tam říkáte, že používaná technologie PEMS je pevně zavedená a je využívána na celém světě. Mohl byste nám říci, které regiony tedy už teď spoléhají na tyto testy a e, pokud jde o snížení, e, měly by vlády i, e, měly by informovat o výsledcích laboratorních testů a RED testů. Hlavní uživatelé technologie PEMS jsou američtí regulátoři. PEMS bylo v podstatě zavedeno eh, v USA eh, v reakci na eh, ta podvodná zařízení na tento skandál u výrobců těžkých užitkových vozidel na konci 90. let kdy bylo to bylo to víceméně to tež jako v případě Volkswagen. Kromě toho PEMS byly vymyšleny proto, aby mohly monitorovat těžká užitková vozidla eh, v reálném provozu. A ta technologie teda, tedy byla velice okrajová poměrně dlouho. A ještě před pěti lety, kdy my jsme začínali, eh, to bylo opravdu eh, výsadou eh, americké Environmental Protection Agency v Kalifornii, která má hodně měřidel PEMS, a která měřila, co se děje v reálném světě. Byla to zpětná vazba, která monitorovala eh, působnost tehdejší regulace. A podle mého názoru, pokud je mi známo, dokud my jsme nezačali používat PEMS ve Spojeném království, eh, tak se tato technologie eh, nepoužívala skoro vůbec mimo USA. Možná někde výrobci za zavřenými dveřmi, ale jinak opravdu pouze ve Spojených státech. tak se mnou ale budete souhlasit, že experti, kteří tady potvrdili, že nepřesnost eh, měření je 20 až 30 je to eh, TNO, ICCT, ADAC, eh, potvrzují tuto nepřesnost. Můžete ji potvrdit, potvrdit také? Já se na to dívám trošku jinak. Vycházím výlučně z našich dat, ze kterých vyplývá, že když provedete test NOx na reálné silnici, tak získáte plus minus 25 oproti výsledku v laboratoři. Pokud ale totež uděláte na na, na určité trati, tedy jak si, jsou to reálné emise, ale bez eh, proměnlivosti provozu, eh, tak je to eh, zhruba 10%. To je trošku jiná informace než od JRC, která udává variabilitu 30%, z čehož značná část se přičítá určitým posuvům. E, některá vozidla mají automatickou e, korekci posuvu, která, který může snížit poměrně značně tuto variabilitu. Takže myslíme si, že 30% je příliš mnoho a dá se s tím hledat, co dělat, aby se e, testové hodnoty zlepšily. Neboli ano, dá se Dají se provádět testy PEMS dobře a dají se provádět špatně a je zapotřebí zajistit, aby se prováděly dobře. A když se budou provádět dobře, pak ta variabilita může eh, opravdu být mnohem nižší než plus minus 30 takže eh, vy byste mohli vyvinout pokyny na to, eh, jak používat správně technologii PEMS. Tak těšíme se na vaše návrhy. Mám praktickou otázku na vaše testy. Eh, když vy jste říkal, že za rok testujete 500 vozidel, tak jak se k těm vozidlům dostáváte, podle jakých kritérií je vyhledáváte, pronajímáte si je, kupujete nebo vám je dává k dispozici výrobce? Pro nás je nesmírně důležité, eh, abychom nedostávali potenciálně zmanipulovaná vozidla od výrobců. Eh, takže eh, scháníme auta z různých zdrojů, například přes mediální partnery, která má, které máme, ale také z půjčoven a občas vozidla i kupujeme, takže máme poměrně širokou škálu zdrojů. Testujeme i vozidla přímo od výrobce, ale nepublikovali bychom o nich data, pokud bychom nezávisle na tom neotestovali vozidlo z jiného zdroje, abychom se pojistili proti tomu, že nám dají zmanipulované vozidlo. Musím říci, že nikdy nám zmanipulované vozidlo nedali, nicméně taková je naše metoda. Máme tedy poměrně různorodé zdroje vozidel, která testujeme, abychom si zajistili nezávislost. Děkuji, paní Revodalon Bonfoy. Děkuji vám, pane Moldené. Vy už jste odpověděl na otázku eh, přesnosti PEMS a já bych se teď chtěla zeptat na další eh, RDE testy. Kolik o nich víte, můžete o nich něco říci? A co ty, které jsou založeny na laserové telemetrice? Co si myslíte o těchto různých typech testů? Pokud jsem, to, pokud jsem pochopil otázku správně, tak ano, existuje alternativní verze PEMS, která je založena na eh, FTIR, na laseru. To je technologie, eh, která může měřit eh, současně mnohem více polutantů, což je její výhoda. Myslím si, že toto vybavení je poměrně slibné, ale je tu mnoho problémů, které ještě nebyly překonány například e, spotřeba energie, velikost a váha e, těchto zařízení. E, máme takovéto zařízení od japonského výrobce, nicméně to váží téměř dvakrát tolik, co současné zařízení PEMS. Takže myslím si, že je to slibná technologie, ale ještě není plně vyzrálá. My nebereme vůbec při našem testování energii z vozidla, protože to by mělo vliv na jeho výkon. Všechno musí pocházet od nezávislých eh, baterií, které jsou ve vozidle a které přidávají váhu. Takže pokud by se, pokud by se analyzovala váha vozidla plus eh, váha této jednotky, tak to by se v podstatě nedalo provést. Nicméně v principu eh, schopnost měřit regulované polutanty i další faktory je poměrně velká a doufejme, že se to bude rozvíjet dále. A la question 4, vous avez répondu en parlant de stratégie de détection. Pod tou otázkou 4, kde se hovoří o strategii pro detekování, hovoříte o cyklech laboratorních zkoušek, jako je například eh, teplotní okénko. Jak fungují eh, tyto strategie a na čem jsou založeny a jak se dají eventuálně obejít? My jsme nezaložili svůj program s cílem odhalovat eh, tyto podvodné strategie. Já si myslím, že to, co se skutečně děje, je velice jednoduché a prosté. Volkswagen byl přistižen při něčem, co je poměrně neobvyklé a zbytečně složité. Já si myslím, že eh, dofouknout pneumatiky při tom kinematickém textu je snažší. Další jednoduchou strategií je například to, kdy vlastně pomocí eh, velice snadným technickým způsobem lze eh, manipulovat výsledky. Je spousta eh, rychlých a snadných optimalizačních strategií a nemusí se sahat ke složitým zásahům do algoritmu softwaru. Pokud jde o to teplotní okénko, tak tam je zapotřebí určitý algoritmu, který je však jednodušší oproti tomu, co používal Volkswagen. My jsme zjistili, že někteří výrobci mají problém s tímto teplotním okénkem a my jsme otestovali dostatečný počet vozidel v rozsahu teplotním, teplotním rozsahu 5 až 25 eh, stupňů a my analyzujeme ty údaje nad a pod tímto Prahem a zjišťujeme, eh, u jakých výrobců dochází k velkým rozdílům nad a pod touto limitní hodnotou. Takže zjistili jsme, že tady je určitá strategie, která pracuje právě s těmito eh, teplotními okénky. Dovolte ještě stručnou otázku. Domníváte se, že je technicky možné založit eh, práci na údajích z eh, OBD? Zda by se tady eh, mohly zjišťovat emise, které by byly srovnatelné s emisemi v reálném prostoru? Já si myslím, že, myslím si, že údaje OBD mají svoji úlohu, ale k, eh, nenahrazují ostatní testy. Jde totiž o to, že nikdy nevíte, zda jsou tato data přesná. Abyste zjistili přesnost těchto, těchto údajů, museli byste provést nezávislý test s poměrně náročným nákladním robustním zařízením. Takže OBD eh, může být řešením pro um, sledování schody s předpisy, ale otázka, jestli Eh, by to mohlo na pomoci širšímu monitorování obecných trendů, tak tam to skutečně úlohu má, ale žádné jiné testy to nahradit nemůže. Děkuji pěkně. Pan Miss Markiš. Děkuji. Pane Moldene, budu hovořit eh, svoji mateřštinou, čili nizozemštinou. Máme několik eh, organizací v členských státech, které také dělají své testy a které zaznamenávají opakující se kritiku eh, v sektoru automobilového průmyslu z hlediska metodologie testů, která se tak výrazně liší, že ty výsledky musí logicky být také rozdílné a rozcházející se. Jak eh, reagujete na tuto kritiku? E Máte na mysli eh, tu variabilitu v rámci testu RDE? E? Ano, to myslím problém je. Já tady mám dvě, dva hlavní kritické body k RDE. První z nich je to, že ten že eh, vlastně výrobce má nástroje RTE, které musí plnit určitá kritérie, ale může tady být větší standardizace. A to je právě to, co děláme. Všechny naše vozy testujeme e, vlastně na stejné trase. Máme mm, stejné řidiče a máme stanovenou strategii pro podmínky e, pro tento test. Takže já si myslím, že tady skutečně je veliká variabilita u modelů a také se tím pádem dají uh, uh, využít vlastně ty slabiny systému. My to děláme řízeným způsobem. Ano, skutečně je tady proměnlivost eh, měření těchto analytických přístrojů a my chceme minimalizovat tyto odchylky jakýmkoliv způsobem. Takže ať už je to styl jízdy, podmínky okolního prostředí, trasa a tak dále. Takže takto bychom to mohli normalizovat. Je tady skutečně eh, ta variabilita u modelů, což je slabina toho režimu testování RDE. Mijn excuus. In antwoord op vraag 3 zegt u, het is... V odpovědi na otázku 3 uvádíte, že není možné plnit emise v reálném provozu. A dále uvádíte, že ta skutečnost, že výrobci eh, se snaží maximálně snižovat emise NOx je e, problém optimalizace a že tady e, legislativa není dostatečně přísná. Pak hovoří také o těch e, faktorech schody u RDE. A u odpovědi 9 například uvádíte, že bylo rozhodnuto pro 2,1, poněvadž to je hodnota, které lze dosáhnout pomocí modifikace softwaru. Takže obecná otázka, jakou radu byste dal tomuto výboru, pokud by měl zajistit, aby, pokud bychom měl zajistit, aby se vlastně eh, eliminovala tato stávající mezera? Klíčový prvek pro význam úspěchu IDE je tedy balíček eh, dohledu a jakým způsobem jej budeme realizovat a financovat, to bude mít podstatný význam, protože současný systém klade eh, všechnu váhu na typ schválení a žádný jediný systém není dokonalý. RDE však má ehm, potenciál zajistit lepší schvalovací systém a jeho slabiny lze vyvážit agresivním programem pro dohled během provozu. Je jinak totiž pochopitelné, že výrobci budou chtít snížit emise NOXů co nejméně. Proč? Protože e, snižování těchto emisí se promítne buď do e, nákladu na vozidlo, nebo dokonce do provozních nákladů do, při provozu vozidla prostě, nebo si to bude muset výrobce sundat ze svých marží. A a to zcela jistě není pro výrobce automobilů atraktivní. Proto je zásadní, eh, abychom eh, zajistili nejenom chytrou cestu, jak schvalovat vozidla, tak současně sledovat také vozidla, která e, budou vybrána přímo z provozu pro, e, pro účast programu hodnocení schody, tak e, bude velice důležité i vozidla v provozu sledovat. A díky tomu bude moci být RDE účinný. Děkuji. Paní Gerin, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Většina výrobců se eh, zjevně uchyluje raději k LNT než SCR u vozidel Euro 6. Eh, myslíte si, že je možné, aby Euro 5 a 6 Ehm, byly splněny pouze s využitím systému LNT a je možné mít systém LNT a LPR, eh, anebo lze používat pouze LNT. Eh, norma Euro 6 eh, se dá splnit pouze s využitím RDE spolu s LNT. A Musím říci, že vozidla skupiny Volkswagen, která získala eh, v kvalitě vzduchu to, ten nejlepší rating A, eh, mají ve čtyřech případech systém LNT z těch šesti. Odpověď tedy na vaši otázku zní ano. Na druhou stranu, zda se LNT bude v praxi používat, však už má jinou odpověď. Je tam totiž limit eh, ve snížení eh, emisí NOx. Pokud by se předpisy pro emise ještě nějak dále zpřísnily, tak já si budu myslet, že výrobce se bude domnívat, e, e, že ho to nevede dál, ačkoliv do technologie LNT výrazně investoval, zároveň může uvažovat o zcela jiné alternativě jako SCR, e, proto si říká raději přejdu na SCR již nyní, protože díky ní se dá snížit emise mnohem výrazněji a je to taková inherentní limitace v systému LNT. Ano, samozřejmě, dnes vám zajistí komplianci s normou Euro 6, ale výrobci eh, třeba tento systém tak jako tak opustí, protože dlouhodobě je to eh, slabší technologie. Nebudou na ní sázet. Děkuji. Já mám ještě další otázku. V odpovědi na otázku číslo 10 uvádíte, že z osmi vozidel z osmi vozidel pro Equa Air Quality Index eh, má tedy sedm ten rating. A co je pak potřeba udělat k tomu, aby bylo možné limit splnit? A eh, co ta vozidla, která daný standard nesplní? Já si myslím, že vždycky záleží na velikosti a konfiguraci každého systému. Z našich dat vidíme, že systémy SCR dokáží splnit limit, ale také existují jiné systémy SCR, které, které jsou u vozidel, které mají emise 20 krát víc, než je limit, některé 10 krát více než limit. A e, kde je rozdíl? Rozdíl je ve fyzické konstrukci systému, v jejich nastavení a u LNT jsou to strategie čištění, jak jsou optimalizované a u SCR, jaký je, eh, jaká je rychlost vstřikování eh, u Pokud tedy mm, toto má podstatný význam, je tedy eh, potřeba provést i vstřik větší urej a tím pádem výrazně snížíte eh, snížíte mm, noxy, ale budou to zcela jistě nákladné postupy. Proto je neuplatníte, dokud eh, se tomu budete moci vyhnout. Samozřejmě u SCR je možné ten systém zapnout a vypnout podle potřeby. Děkuji. Dank u wel. Mevrouw. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za, pane Mordene, za pohled na různé technologie. Já jsem chtěl probrat některé aspekty do detailu, abychom lépe pochopili, co je technicky možné a kde jsou limity. Protože vy děláte měření jak v Evropě, tak v USA. A já se teď zaměřuji pouze na uh, Eh, osobní automobily a na dýzlové motory. Víme, že v USA jsou standardy zhruba na polovině, co má Evropa. V Kalifornii jsou ty standardy ještě mírnější. A přesto říkáte, že se známými technologiemi dostupnými eh, lze splnit kalifornské standardy. A to s kombinací systému LNT a SCR. Rozumím vám správně? Já tomu rozumím tak, že limit USA je 31 mg na kilometr, zatímco u nás je to 80. Ehm, to znamená, že dieselové motory, které se prodávaly v lese, pouze splňovaly limit s technologií SCR. A automobily BMW dnes budou mít kombinaci LNT a SCR aby vyřešili slabou stránku metody SCR, kdy je tedy za chladného rozběhu eh, vyšší emise NOx. Eh, to souvisí eh, s teplotou vývkových plynů. To znamená, že musíme zvládnout obě části provozního cyklu. Abych na to reagoval, to, co nechcete jako výrobce, je, aby eh, někde zjistili, že nedodržuje té normu. A když tam zavedete oba systémy, tak tento problém máte naprosto ošetřený. Ale lze to samozřejmě dosáhnout i z technologií SCR, je to trošku riskantní, proto mají oba systémy pro jistotu. Ale samozřejmě v důsledku toho je automobil dražší, dýzlové vozidla německá eh, v USA jsou považovaná za luxusní auta, čili když se cena takového vozidla zvýší o pár set dolarů, tak to pro klienta není až tak bolestivé a současně mají jistotu, že eh, budou dodržovat předpisy v oblasti emisí v Kalifornii. Ano, jak říkáte, pokud bychom měli stejný přístup na trhu jako USA, kdyby se takto konkurovalo mezi všemi výrobci, nikdo tedy nebude muset e, nic obcházet, protože všichni by museli dodržovat stejný standard. Abych to schrnul, z technického hlediska jsou k dispozici na trhu technologie, které mohou zajistit velmi snadno splnění evropských standardů. Rozumím vám správně? Ano, přesně tak. Eh, předpisy pro oblast NOx eh, dokázali splnit němečtí výrobci po mnoho let a s využitím stejných z generického hlediska technologií, jako mají v Evropě. Eh, pouze se tam URA aplikuje ve vyšších dávkách a v Evropě se snaží naopak prodloužit servisní intervaly. A na druhou stranu té močoviny se tam investuje, se tam eh, stříhne méně a pak je menší snížení NOx. Jsou i další technologie, které máme k dispozici, které se eh, zatím u um, osobních automobilů nepoužívají, že lze snížit emise ještě výrazněji, můžeme eh, provést k eh, čistého amoniaku, eh, který lze skladovat v pevné formě v kanistrech přímo na palubě a pak díky tomu lze Eh, zredukovat NOx o více než 90%, pokud se tak rozhodnete. Eh, průmysl se rozhodl eh, použít cestu formou močoviny AdBlue spíše, než by aplikoval čistý čpavek z řady důvodů. To jsou historické i obchodní důvody. Nicméně technologie k tomu existují, používají se třeba v autobusech a podobně. Eh, v užitkových vozidel. Čili není nutné vymýšlet nic nového a můžeme výrazně snížit NOx eh, skutečně tak, jak chceme. Okolik chceme snížit emise NOx a jakou cenu jsme za to ochotni zaplatit z hlediska zvýšených provozních nákladů nebo ceny vozidla pro spotřebitele. Je to spíše politická volba. Technologie dostupné jsou. Ještě jeden stručný dotaz. Proč my jako regulátoři jsme se rozhodli zvolit faktor 2,1 konformity, ačkoliv víte, že pokud to děláte dobře, tak variabilita je méně než 30%. Podle mého názoru je situace taková. Existuje velká rozdílnost mezi výsledcích jednotlivých výrobců. Někdo dosáhne limitu 1,5, konkrétně Volkswagen nebo BMW zvládnou vejít se do 1,5 velmi brzy ale jsou jiní výrobci, kteří by se do toho limitu ve stejném harmonogramu nevešli. A mám pocit, že tehdy si nebyli jistí, jak důležité RDE je. To znamená, že standardy byly známy už od roku 2007. Ano, ale otázkou je, zda budou skutečně tvrdě uplatňovány, agresivně uplatňovány. To je otázka, do jaké míry eh, mohou někdy Eh, ta data způsobit eh, takové rozředění nebo mezery v zákoně, eh, kdo to bude obcházet, to je takový informovaný odhad. Myslím si, že někteří výrobci by to dokázali splnit, ale bylo to vnímáno jako něco, co nenutilo výrobce investovat do těch technologií na snižování emisí, pak se objevil Dieselgate a najednou to bylo nutné udělat rychle. A pro někoho to znamená určité zablokování Aspoň já tak tu situaci vnímám. A myslím si, že právě toto se stalo. Děkuji mnohokrát a nyní končíme první kolo otázek. Začneme samozřejmě druhé kolo, ehm, kde bude limit tři minuty. A prosíme vás, abyste dodržovali tento harmonogram a bychom měli dostatek eh, prostoru pro našeho hosta. První pan Velec. Hi, Mr. Molden. I'm next to you. Eh, děkuji, eh, pane Moldne, já sedím hned vedle vás, takže se mi bude příjemně mluvit. Já bych chtěl hovořit o e, způsobu, jakým jsou emisní limity vyjádřeny. Samozřejmě je to vyjádřeno v miligramech na kilometr v konkrétních množstvích, ale e, podle Společného výzkumného centra, jehož zástupce jsme tady měli před pár týdny, e, konkrétně i podle zprávy tohoto centra z roku 2011, tento způsob vyjadřování emisních limitů je problematický protože eh, tady nejsou odkazy na konkrétní parametry motoru eh, takovéto vyjádření nedostatečně zohledňuje eh, vysokou proměnlivost, zejména v podmínkách na silnici. Sdílíte obavy JRC eh, e vyjádřené v, ve zprávě v roce 2011? Máme bojovat za jiný způsob vyjadřování emisních limitů? Děkuji. Já si myslím, že krátká odpověď zní, jinak to nejde. Protože v, eh, u regula- v nařízení pro těžká užitková vozidla jsou to eh, gramy na kilowatt hodinu, tedy na jednotku práce vykonané motorem. Eh, je měření v kilowatthodinách přesné? u těžkých užitkových vozidel, u poměrně malého počtu eh, motorů a vozidel je to možné, ale u obrovského množství eh, osobních aut, které by se muselo otestovat, je to prakticky obtížnější. A nechceme spoléhat pouze na signály palubního počítače, které mohou nebo nemusí být správně, mohou být zmanipulované výrobcem. Potřebujeme tedy něco, co je pozorovatelného. Potřebujeme nějaké měřítko práce vozidla, eh, které je nezávislé na informacích, které vozidlo eh, poskytuje. Eh, PEMS má v sobě eh, nezávislé GPS, které měří vzdálenost. Měříte tedy výfukové plyny nezávisle na vozidle, měříte kilometráž nezávisle na vozidle a proto to výrobce nemůže nijak zmanipulovat. Nicméně eh, oni mají pravdu. Při řízení ve městě koná motor více práce, když se zastavuje a startuje, než když jede plynule 90 km v hodině omlouvám se za přerušení, ale nejsou nějaké experimenty ze Spojených států nebo z Japonska, které by se snažily e, o nový vědecký přístup k tomuto řešení, e, k tomuto problému, e, nějaký způsob, jak zohlednit všechny proměny a parametry, které je potřeba měřit? Ne, vůbec nic takového mi není známo v konečném důsledku e, to řešení je e, rozsekat ten cyklus RDE na, e, na provoz ve městě, provoz mimo město a tak dále a analyzovat to odděleně. Není to možná hezké řešení, ale je jednoduché a praktické a neslyšel jsem o žádné únosné alternativě pro osobní auta. A takto se to používá všude na světě? Ano, pokud vím, tak ano. Děkuji, pan Šulce. Ne. Omlouvám se, zapomněl jsem na pana Ertuga nejprve. Pan Ertuga, potom pan Šulce. Děkuji. Eh, pane Moldne, já bych se chtěl ještě eh, vrátit k tomu, eh, co jste uvedl podle svých vlastních údajů a sice, že jste hovořil s vládními orgány v eh, Spojeném království, eh, hovořil jste s nimi o, o překročení eh, limitů a o rozdílech mezi laboratorními a reálnými testy? My zveřejňujeme informace hovoříme na konferencích, v podstatě eh, komunikujeme s každým, kdo je ochotný nás poslouchat od roku 2012. A zhruba v, eh, v uplynulém roce eh, zaznamenáváme mnohem vyšší aktivitu britské vlády a dalších orgánů, ale jak jsem říkal už předtím, tak v podstatě pokud bychom říkali, že NOx je čtyři, čtyřnásobně nad limitem, tak si lidé začali uvědomovat, že jde o reálná data. E, není to tak, že my bychom na něco přišli a ohlásili to úřadům. My jsme se snažili hovořit se všemi, kterých se to týká a říkali jsme jim, tady máte nová data, která by vás mohly zajímat. Některé to zajímalo, některé ne. No, e, vy jste řekli, že vás poslouchali a mě by zajímalo po té, co vás vyslechli, jak reagovali ti lidé. A pokud, pokud, vůbec, někteří, pokud vůbec ano, tak kteří? Byly to různé reakce podle toho, s kým jsme mluvili. Reakce průmyslu byla dlouho taková, že říkali, tohle je všechno hezké, ale my potřebujeme zlatý standard, potřebujeme test, který by eh, měl rovné podmínky a to musí být laboratoř, protože PEMS je nepřesný. A tak to pokračovalo až do Dieselgate. Eh, od té doby eh, průmysl hovoří jinak. A jinak většina těch státních orgánů, se kterými jsme hovořili, se v podstatě řídí pokyny zástupců průmyslu. Dobře, tak ještě poslední otázka, než mi vyprší čas. V odpovědi na otázku 9 jste hovořil o de facto faktoru konformity 0,4 v USA, což mě poměrně zaujalo. Mohl byste přesněji vysvětlit, jak k tomuto hodnocení jste došel a kde jsou hlavní rozdíly oproti Evropě? To je zkrátka rozdílem v regulovaných limitech. Tady je to 80 mg na kilometr u dýzlového vozidla a 31 eh, mg na kilometr v USA u osobního auta. Takže je to zkrátka 31 děleno 80. Eh, já vím, že to není dokonalé srovnání, protože cestovací cykly jsou poněkud jiné. Nicméně ten fakt, že je to méně než polovina, je velice výmluvný. Děkuji, pan Šulce má slovo. E, já bych chtěl poděkovat, že jste mezi nás přišel. Já mám dvě otázky. Jedna z nich se zakládá na odpovědi, kterou jste dal před pár minutami. Vy jste řekl, že Volkswagen a BMW bez problému e, naplňují nebo mohou naplňovat e, faktor 1,5 e, a ostatní ne. Mohl byste tedy konkrétněji k tomu něco říci? Nemusíte jmenovat konkrétní podniky, ale mohl byste nějak obecněji vysvětlit tu situaci. Já velice rád budu jmenovat konkrétní podniky. E, My e, pracujeme s Automotosport v Německu, provádíme s nimi studie, e, které srovnávají osm různých vozidel dýzlových Euro, 6, Euro 6 a ukazuje se, že Volkswagen Golf byl ze všech nejčistší a to se značnou rezervou a nejšpinavější a řečník si vypnul mikrofon.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 který byl zhruba desetkrát nad limitem. A všechno to bylo testováno na stejné trase v témže týdnu stejnými řidiči Eh, pod naší organizací eh, Volkswagen měl 1, něco, faktor konformity a eh, další vozidla až 10. A všechno to byla homologovaná vozidla podle normy Euro 6. Fiat není jediný, pak tu byly i další, my jsme to zveřejnili, další vozidla, která měla obzvláště vysoký faktor konformity je zajímavé, že i některé eh, vozy eh, v Volkswagenu, například Audi eh, A8, 3 litrový, to měl 20 násobek faktoru konformity. Takže není to tak, že Volkswagen by měl dokonalá auta, to ani zdaleka ne. Nicméně já jsem chtěl uvést tedy konkrétní jména, a abyste měli představu o tom rozptylu. Vy jste měl problémy s mikrofonem. Druhá otázka. Já jsem sám inženýr a vy jste právě hovořil o tom, že spolupracujete s Automotosport a provádíte testy. A e, mě by zajímalo, jak zajišťujete, aby uměření PEMS nedocházelo také k podvodům. E, máme tady RDE e, a tak dále, nicméně já jako inženýr si můžu říct, dobře, ale když do toho vestavím nějaký přístroj, Eh, který eh, například ovlivňuje tlak ve výfukových plynech, tak eh, nedá se tímto způsobem manipulovat. My to děláme mnoha způsoby, ale ty dva hlavní způsoby jsou tyto. Za prvé, nepublikujeme nikde, jak přesně vypadá náš testovací cyklus, a za druhé, testujeme stejná vozidla zároveň, zároveň ve Spojeném království. Takže pokud by nám dali zmanipulované vozidlo, nebo pokud by nějakým způsobem prohlédli náš testový cyklus, tak by se ukázala obrovská nesrovnalost s tím paralelně probíhajícím testem. Takže myslím si, že je to v podstatě nemožné. I kdyby nás někdo sledoval po celé trase, tak my tam potom záměrně zahrneme některé faktory, To proto, abychom zastřeli povahu toho testu. Pan Zorino, prosím. Děkuji pěkně. Vy jste, pane Moldane, uvedl, že existují dobré laboratorní zkoušky, existují také eh, dobré zkoušky v reálném provozu a také jste hovořil o tom, jakým způsobem provádíte zkoušky vy. Nicméně bylo možné využít toho podvodného softwaru a falšovat výsledky v laboratoři. To znamená, že je zcela jistě možné k takovéto manipulaci přístrojů či softwaru v těch testech za reálného provozu. Je to tak? V tomto případě je mnohem obtížnější eh, sfalšovat, zmanipulovat zkoušku PEMS. Eh, PEMS dává možnost připojit se na palubní diagnostický systém, eh, který měří tempr, eh, teplotu, zátěž motoru a tak dále. Takže to auto vlastně nezjistí, že je testováno. Podle eh, nových předpisů by tady, nebylo, tady nebude možné se připojit na OBD. To bylo vlastně to bylo jediné riziko, protože my jsme samozřejmě zkoušeli, jakým způsobem eh, není eh, možné zjistit, že je testováno. Se test, takže u topenců je to mnohem obtížnější zjistit, že auto je testováno. Děkuji pěkně. Dovolte ještě jednu otázku. Vy jste hovořil o komunikaci. To je velice zajímavé. Samozřejmě se na to můžeme dívat z technického pohledu, ale tento vyšetřovací výbor se zabývá také politickou úrovní. Vy jste řekl, že jste vyvinuli velké úsilí za účelem eh, sdělení výsledků testů. A říkal jste, že eh, se vám dostalo slechu jak ze, stranu, ze strany průmyslu i politiky, ale Otázka zní, eh, který eh, vlastně neexistuje někdo, kdo by vám skutečně měl naslouchat? Přirozeně my jsme samozřejmě zkoumali, co se dělo. Eh, mnohdy eh, paměť eh, nesahá dost daleko. Každopádně by to trvalo 15 let, než se obmění vozový park a ty špinavé dízly zmizí ze silnic. Problém je, že RDE není efektivní, protože pokud by se mělo přistoupit ke změně legislativy, tak to bude trvat 20-30 let. To znamená, že Eh, jde o to, aby se RDE vyvinulo tak, aby to fungovalo dobře. A pokud eh, se o tom spotřebitelé dozvědí, tak eh, spousta spotřebitelů zapomene na močovinu, na zpětnou pravoplenu. Oni prostě chtějí auto, které bude jezdit s nízkými emisemi. A z tohoto důvodu právě poskytujeme tyto informace poněvadž s nimi poté spotřebitelé mohou nakládat. A když jsem hovořil s lidmi, kteří nebyli na straně výrobců, tak říkali, že všechny dýze jsou špinavé a že Volkswagen je špatnou firmou. A um, lidé vlastně mají mnohdy nejrůznější pohnutky k nákupu. Samozřejmě eh, se tady to teď odvíjí na politické, možná i soudním, na politické či soudní úrovni. Homologace vždycky byla využívána eh, naplno a můžeme se bavit o tom, kde jsou slabiny, kde jsou silné stránky. Jde o to, aby vlastně teď ten eh, dozor nad výkonem motorů v věk provozu byl prováděn správně. Takže já jsem dalším tazatelem, opět přepnu do své materštiny. Jedním z problémů je, že musíme do budoucna hledat řešení. A musíme se minimálně snažit vyhnout problémům, které jsme měli v minulosti. Vy jste hovořil o tom, že NEDC eh, se nyní eh, rozvíjí tak, aby byl skutečně neprůstřelný. Domníváte se, že ty testy se také rozvinou s tím, jak pokračuje technický pokrok? Pokud jde o problematiku emisí NOx, tak eh, hodně to souvisí s tou schodou v provozu. Pak jsou tady ještě další prvky, eh, eh, kterými zkoumáme za motor za provozu skutečně splňuje před, předpisy. Při SCR se používá eh, močovina a pokud by se stalo, že při nadměrné střekování dojde k úniku čpavku z výfokových plynů, tak vlastně tím jednu škodlivou látku zaměníme za druhou. Ovšem problém je, že měřit emise močoviny v terénu je mnohem obtížnější. Takže jde o to, abychom tady nezaměnili jeden problém za druhý. E, pokud se objeví nějaké další systémy zpětné úpravy paliva, tak e, budeme samozřejmě zkoumat e, možnosti, jak měřit emise v reálném provozu. Eh, RDE však neřeší problém eh, spotřeby nebo CO2. O to je tady VLTC. VLTC napomůže snížit emise asi o 15 pardon, ten rozdíl tady bude stále 15% a ten rozdíl se možná bude zvyšovat, což eh, pravděpodobně eh, bude problém pro spotřebitele, protože oni nebudou vědět, eh, jaké jsou ty reálné emise. E, VLTC se během několik let určitě stane také problémem. Dovolte otázku. Má vaše organizace kontakt s Evropskou komisí? využívá vašich odborných zkušeností Evropská komise. My jsme v pracovní skupině pro nařízení eh, RED a pro nařízení VLTC, takže jsme ve skupině, kde jsou zastoupeni eh, lidé z komise a výrobci automobilů a tak dále. Takže na této úrovni vedeme dialog. Rovněž vedeme dialog se společným výzkumným střediskem na spíše odborné úrovni a oni velice dobře vědí, jaké testy provádíme. Takže obecně lze říct, že se ochotně účastníme eh, práce v takovýchto grémích. Eh, nezávisle na naší eh, metodologii budeme pokračovat v této spolupráci a budeme se podílet na přípravě zákonů a předpisů a Eh, budeme se snažit vyřešit eh, tady to selhání trhu. Děkuji pěkně, pan Jizike. Eh, ähm, Děkuji pěkně. Pane Moldene, ve svých písemných odpovědích uvádíte, že výsledky testů sdílíte také britské vládě a výrobcům. My jsme však nedostali písemnou odpověď na ty reakce. Já bych eh, chtěl vědět, eh, když informujete o těchto výsledcích a zjišťujete tedy, že tam je 14 překročení, jak na to eh, reagovali zástupci, zástupci vlády? Úvodní výsledky, které jsme pro letošní rok vydali, eh, jsou mnohem vyšší. Bylo to sedm či víckrát víc než regulační limit. A my jsme tedy začali tato čísla oznamovat na konferencích, sdělili jsme je příslušným úřadům a eh, reakce eh, byla taková obezřetná. Ehm, mm, samozřejmě chtěli vědět, potřebovali vědět, ale víceméně mm, jim to mnoho nepřineslo. Jako kdyby se vůbec s námi nechtěli zapojit do politického procesu a vyměny názoru, ale samozřejmě jsou to také e, odborníci v oblasti techniky. Chtěli vědět, co se děje, ale současně e, e, se nechtěli rozhodnout měnit celý ten proces, třeba tak jak když britská vláda vyjednává o novém přístupu eh, k regulacím decem a podobně. Eh, ale samozřejmě klíčem bylo, eh, někdy nechtěli vědět, co naše data říkají. Vás tady až tolik netlačilo předávat tyto informace dále, dejme tomu do Bruselu, komisi tak, aby se komise pustila do práce. Takže uh, ty informace, jak se zůstaly v určitém ohraničeném prostoru. Je to tak správně? No, I don't think that's a fair... Um, ne, to není úplně spravedlivý obrázek. Já si myslím, že jinak všechny ty konferenci, na kterých jsem vystupoval, byly v kontinentální Evropě, většina z nich dokonce v Německu. To znamená, uh, že většina účastníků na takových konferencích byli zástupci německých výrobců nebo regulátorů, byli tam zástupci i jiných států, ale Velká Británie byla zastoupena relativně málo. To znamená, že já jsem samozřejmě také hovořil s britskou vládou, ale většina našich aktivit se odehrává mimo území Velké Británie. Jde především o Německo a Spojené státy americké. Thank you. Děkuji. Pan Zanonato? Sí, grazie. Děkuji vám. Řada otázek tedy už padla i z těch, které bych já byl býval rád položil, ale vy jste odpověděl dostatečně jasně. Já se proto zaměřuji spíše na ty otázky, které dosud zbývají zodpovědět. Jednak, pokud eh, vyloučíme situace, kde se emise měří takovým způsobem, abychom eh, jim eh, abychom zabránili nějaké manipulace, manipulacím s výsledky v testech, eh, které neodrážely normální provoz. Problém je spolehlivost měření. První otázka, kterou vám tady chci položit, zní, jsou situace, kdy laboratorní měření a měření v provozu E, přinášejí tak výrazně jiné výsledky, že některé e, vozy si vedou lépe v laboratoři než v běžném provozu, anebo naopak. E, děje se také to, že by některá vozidla měla lepší výsledky v reálu než v laboratoři? Nebo je tam konstantní vztah mezi výsledky z laboratoří a výsledky z reálného provozu? Nevím, zda to říkám jasně. Zde vždycky vzniká ekvivalentní situace v laboratoři na straně jedné, v reálném provozu na straně druhé. Zcela jistě byste mohli pak aplikovat nějak nějaký faktor schody, který by byl konstantní, abychom pak přepočítali reálný provoz na základě laboratorních výsledků. To je velmi zajímavá otázka. My sami neděláme laboratorní testování, proto nemohu na žádná data z laboratorních testů odkázat. Pouze mohu odkázat na um, oficiální čísla, což jsou čísla z laboratoří, a propojit to s výsledky z reálného provozu. Spojím tedy výsledky v oblasti NOx a um, spotřeby paliva. Stručná odpověď. Neexistuje E, žádný standardní e, převoditelný vztah. Je velká rozdílnost mezi automobily, které jsou velmi podobné v reálném provozu, jako byly v laboratoři. Promiňte, vypadl mikrofon. Uh, a pak jsou, tedy jsou automobily, které mají velmi podobné výsledky v laboratoři i v reálném provozu, zatímco u jiných jsou ta čísla nahony vzdálená. Pokud se podíváme na Equa Index, tak to jsou ty automobily, které z definice vykazují téměř stejné výsledky v reálu jako v laboratořích. A ty, které mají horší tento index, jsou, mají tyto typy hodnot velmi vzdálené a pak je mnoho automobilů někde mezi. Pokud se podíváme na spotřebu paliva a CO2, tak velmi malý počet vozidel, zhruba z těch 800, které jsme eh, testovali v Evropě jich 8, tedy 1%, které splňují um, oficiální výsledky dosažené v laboratoři i v reálném provozu. Poslední výsledky 2014 byl to automobil Aston Martin, a ani jedno další vozidlo s takovým výsledky se neobjevilo a pak jsou naopak eh, vozidla s obrovskými rozdíly ve výsledcích až ve, eh, v úrovni 300%, což jsou obvykle hybridní automobily, eh, které si říkají díky laboratorním testům, že jsou na tom opravdu výborně, ale v reálném provozu je často obrovský rozdíl. A do značné míry eh, se to dá propojit k určitému Eh, výrobci, ale ne vždycky. Pokud si vyhledáme určitý vzorec, který vzniká podle velikosti motoru, to by možná šlo. Na druhou stranu i tam je obrovská variabilita. Neexistuje tedy žádný převodní faktor ani v oblasti NOx, ani v oblasti eh, znečištění CO2. Je tam obrovská rozrůzněnost. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já zjišťuji, že vaše vystoupení pro nás má velký význam. Řada eh, s kolegu mezi námi eh, klade podobné otázky. Já to ještě jednou schrnu. Jak je možné, že veřejnoprávní orgány nereagovaly na vámi publikovaná čísla? Eh, například Evropská komise eh, mohla reagovat stejně jako vlády jednotlivých států a já bych rád vystupoval skutečně přesně k tomuto bodu. Vy jste před chvílí řekl, že dochází k určité dekredibilizaci eh, vaší organizace. Kdo se pokusil z nedůvěry hodnit vaši organizaci? Bylo to ze strany veřejných orgánů, ze strany Evropské komise, nebo kdo se snažil o to snížit nebo poškodit váš obraz na veřejnosti a jak postupoval? Ehm, Nejsnáze mohu odpovědět takto. Můžeme se podívat na citace v médiích. Když vydáváme data, výsledky, třeba je tam výrobce, e, u kterého jsme publikovali špatné výsledky, tak e, logicky jeho reakcí bylo nás nějak podkopat nebo podkopat naši metodiku. Řeknou třeba, zařízení PEMS není spolehlivé, ačkoliv víme z objemu těch testů, jakou má přesnost a spolehlivost, ale přesto nás takto výrobci nebo ostatní napadají. V reakci na negativní hodnocení pak si nechají otisknout komentář a chtějí podkopat fungování našeho systému, spíše než by reagovali na ta data, která se o nich zveřejnila. Teď už se to děje mnohem méně, ale přesto se to děje. A já se snažím vyhnout nějakým anekdotám, abych mohl říci systémové věci. K tomu si samozřejmě můžeme prohledat tiskový archiv a těch citací najdeme spoustu. A samozřejmě také e, orgány jednotlivých výrobců sledují negativní zpětnou vazbu. My jsme dostali negativní zpětnou vazbu e, na naší práci o tom, jak jsme nepřesní, jak si prostě jen tak zajedeme s tím, který aut, kterým autem, že je to nesrovnatelné NDC e laboratoř, naopak musí být nejlepší cesta, jak hodnotit. E, pro, zatímco ironií osudu je, že NDC e nikomu nepomůže s ničím a skutečně naše výsledky jsou blízké reálu. A Musím říci, že ke změně celkového názoru došlo v loňském roce. Více lidí nám věří. My jsme totiž těch průzkumů udělali mnohem více. Všechna data jsou otevřená veřejnosti a veřejné kontrole. A to je podstatné. To je tedy ve stručnosti odpověď na vaši otázku. Domníváte se, že panuje určitá soutěž mezi různými službami či společnostmi, které dělají tyto testy. A zda tato hospodářská soutěž je správná, anebo zda je tam nekalá soutěž. Jsou totiž i jiné orgány, které testují a nejsou stejně nezávislé, jako jste vy. A když jste odpovídal ve 12. otázce, vy jste zmiňoval, kdo vás financuje. Vy jste řekl, že nejste závislí na jednom finančním zdroji. Domníváte se, že zde probíhá určitá nekalá soutěž mezi dalšími testovacími orgány a organizacemi, které nejsou tak nezávislé jako ta vaše? Já bych řekl asi tolik. Je naopak velká absence hospodářské soutěže. Nenaznačoval bych však, že by docházelo k nějaké koluzi nebo nevhodnému chování, nekalé soutěži podobně. Nemám žádné důkazy o tom. Na druhou stranu je tady takové příjemné ekvilibrium, příjemná rovnováha. NDC totiž vytvořilo dobrá čísla, která jsou velmi lichotivá výrobcům, eh, ať už co do spotřeby nebo emisí. Eh, a samozřejmě výrobci se pak vrací do laboratoře a jsou spokojeni, líbí se to i vládám, říkají si, jak hezky klesá CO2 a podobně a, e- a NOx je to taková skutečně velice příjemná rovnováha pro všechny zúčastněné, to znamená, výrobci se obrací na laboratoř opakovaně, chtějí zase slyšet nějaká lichotivá čísla, ale zároveň e, to vypadá jako rovnováha, kterou nikdo nechce narušit. A e, zároveň však nevznikla s žádným skutečně zákeřním, úmysl, zákeřným úmyslem. Prosím, pan Kiska. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. My jsme vyšetřovací výbor a vyhodnocujeme události z minulosti a zjišťujeme, že ne všechno proběhlo zcela optimálně. Jsme ale také eh, vyšetřovací výbor, který musí zpracovávat doporučení. Zítra budeme schvalovat průběžnou zprávu pana kolegy Zalby a já bych proto chtěl ještě tě, aby paralelně k tomuto výboru eh, probíhá eh, revize legislativy o dohledu nad trhem. Eh, výbor IMCO pracuje na této otázce paralelně s námi. Z vašeho pohledu, jaká doporučení byste dal do praxe, aby naše zákony vypadaly v budoucnu tak, aby jakákoliv forma ilegality mohla být omezena? Mohl byste dát eh, dvě nebo tři doporučení našemu výboru i výboru pro eh, vnitřní trh? To bych byl velice vděčný. Děkuji. Revize typového schvalování si myslím, že je eh, obrovským zlepšením. Eh, možná, že to budou, eh, tam budou určité drobné návrhy, ale já bych k tomu se příliš nevyjadřoval, protože to vidím v podstatě pozitivně. Šlo by především o tu část, která se týká konformity a toho, aby bylo zajištěno, aby to nezačalo už nechtilými úmysly a neskončilo postupně nějak jinak. E, například tím, že bude povinností členských států to implementovat, že financování nebude zajištěno nebo nebude jasné, a že zkrátka se to, účinek se oslabí tím, že se to přelije do jednotlivých zemí. Takže e, to si myslím, že by bylo mé e, hlavní doporučení e, k tomu, aby uspěly testy RDE. Za druhé, bylo by potřeba podívat se pořádně na CO2 a na spotřebu paliva, protože to si myslím, že nevyřeší VLTC. A e, dále e, je zapotřebí nějaké holistické regulace. Já mám takový pocit, že e, máte na jednom místě CO2, jinde NOx, jinde spotřebu paliva a ono je tam něco za něco. A pak jsou tam další polutanty, jako například e, amoniak, který by se mohl stát velkým problémem. Je zapotřebí e, postarat se o to, aby e, v tom politickém pohledu byl obsažen i pohled technický, abychom jaksi jednu špatnou věc nevyměnili za jinou a abychom dosáhli emisních cílů, ať jsou jakékoliv, a je zapotřebí, aby to bylo všechno vybudováno tak, aby trh mohl fungovat eh, dobře. Výrobci produkují obecně velice dobrá auta. Mohou produkovat ještě lepší auta, eh, pokud eh, dostanou eh, skutečně rovné podmínky a jasnou regulatorní strukturu, tak potom si myslím, že zareagují velice pozitivně. Eh, pokud eh, regulatorní struktura je plná děr, tak oni napřou úsilí k tomu, aby využívali těchto děr. Takže nevytvářejte díry. já si využiji další příležitosti Eh, ke kladení otázek. Vy jste zmiňoval strategii ověřování v případě nedodržení pravé praxe s tím, že existuje snažší systém než eh, ten podvodný software. Eh, můžete ještě vysvětlit svoje náznaky a svůj odpověď? Mitsubishi v Japonsku je dobrým příkladem Eh, tedy eh, pokud rozumím tomu, eh, když se u kinematických testů tedy ukázalo, že byly příliš nafouknuté pneumatiky, kde se ukázaly jiné výsledky pro šasy a změnila se pak čísla. Ono je velmi snažší takto příliš nafukovat, zvyšovat tlak v pneumatikách a my co by to dělalo takto dlouho. A Samozřejmě to zlepšení, kterého tak dosáhnete, je hodně a je celá řada dalších přístupů a to skutečně eh, také poukazují subjekty na to jako ten a další. Méně toho můžete udělat v laboratoři, z hlediska určitého třeba stylu řízení při testech a podobně. E, dá se tedy postupovat různými cestami, jsou to často jednoduché kroky tam, kde regulátoři mlčí protože nejde o porušování pravidel, spíše naopak využívání těch pravidel nebo využívání mezer pravidlech, eh, kde jste naopak právně krytí a můžete dokázat ledacos. Mám takové podezření. Například, co není ošetřeno pravidly, eh, Můžete nám specifikovat, co takto eh, má mezeru v pravidlech? Například jsou to velké rozsahy, ať už je to rozsah tlaku v pneumatikách, Někdo říká, že je případně možné nafouknout pneumatiky s jiným plynem, dá tam třeba dusík a e, pak to reaguje zase jinak. Ehm, samozřejmě můžeme takto e, studovat optimalizační strategie. E, to záměrně není hlavním cílem našeho zkoumání. Zcela jistě najdete takové studie, které se věnují této problematice velmi podrobně, abych vás na ně odkázal. Ale kinematický test je takovým tím nejslažším článkem současného e, schvalovacího procesu a je to důležité, protože na to se lidé nezaměřují. Když řekneme testy emisí, tak si řeknou v laboratoři eh, se sleduje, kolik emisí má automobil, ale ten kinematický test, kde máme určité nastavení válcu, tak můžeme, tak to je něco, co si vlastně eh, velkou pozornost veřejnosti nezíská. A přesto právě tady jsou nejslabší stránky a tady je největší prostor pro zlepšení. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já musím říct, děkuji, pane Mordene, za odpovědi, protože jste prakticky zodpověděl všechno, co by mě bylo napadlo. Na úplný závěr můžeme spíše tedy říci, že problémy, které máme s Evropou, alespoň eh, jak já dovozuji z vašeho vystoupení, je regulatorní problém. Opravte mě, pokud se mýlím. Eh, regulatorní rámec, ten je problematický. A za druhé, vidím, že spousta politiků říká, že všechno se zlepší, až přijdou RDE testy. Eh, ty všechny chyby minulosti se takto snadno napraví, ale říkáte, že to také ještě není jasné. A nejdůležitější část je čtvrtý balíček, tedy schoda v provozu in service conformity. A my v této souvislosti eh, jakožto parlament musíme také splnit čtvrtý balíček. A mě by zajímalo, jaká jsou největší nebezpečí v souvislosti s tímto čtvrtým balíčkem, že tedy se nepodaří zajistit čistý vzduch a správné pobídky pro výrobce vozidel, aby eh, vyráběli skutečně čistší vozidla. Co můžeme tady očekávat, čeho se můžeme obávat? Největší nebezpečí souvisí s tím, že e, některé skutečně ambiciozní schválené balíčky pro e, schodu s provozovým service conformity nechali nakonec spoustu e, aspektů členským státům, aby si rozhodli sami. Byly to variace na jedno téma a de facto se to neoplatňovalo důsledně. Například v USA to bylo zajímavé. EPA EPA v Kalifornii sledovalo takto provoz, ale e, ani oni se neobrátili na Volkswagen. Byla to nevládní organizace, která zjistila problémy. EPA v USA e, je nedostatečně financovaná, i přesto, že máme, mají spoustu zaměstnanců a spoustu vybavení. Eh, ono je totiž velice eh, náročné na zdroje, abychom monitorovali dostatek automobilů, abychom zjistili někoho, kdo podvádí. Čili eh, pokud takový průzkum děláme, musí být také dobře financovaný. A první věc, kterou jste zmínil, samozřejmě je to regulatorní selhání. To však nutně neznamená, že je to celé chyba regulátora. Já bych to popsal tak, že to byla taková pohodlná rovnováha pro většinu hráčů, dokud se neobjevil ten vnější šok a najednou se ta rovnováha stala neudržitelná. To neznamená, že by regulátoři byli líní. Ne. Ehm, byla řada důvodů, ehm, pro ponechání existujícího systému. On prospíval řadě lidí a skutečně bylo možné se vždycky opřít o laboratorní výsledky a díky tomu jste mohl systém vždycky ospravedlnit a skutečně se musel objevit Dieselgate, aby s tím lidé začali něco dělat. A stejně jako členské státy, výrobci, jejich zástupci, čl, zástupci členských států, každý nesl určitý díl viny. Nelze e, nalézt jednoho obětního beránka. Víceméně e, se říká, říkalo, raději eh, tedy neprovokovat spícího psa. Děkuji mnohokrát, kolegové. Vyčerpali jsme seznam řečníků, můžeme naše slyšení ukončit. Bylo velmi užitečné, zajímavé. Děkuji oběma řečníkům, panu Gaussovi a panu Moldenovi za účast na slyšení výboru EMIS. Kolegové, kteří si přejí předložit další otázky našim hostům, mohou tak učinit písemně, zašlete je sekretariátu výboru EMIS do eh, tohoto čtvrtka 23. 6. A na závěr zasedání mohu říci, že zasedání výboru EMIS bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno výměnou názorů k průběžné zprávě a budou tam zástupci Evropské komise expertních skupin pro schvalování. Děkuji vám za